Závěry schůze koordinátorů již byly eh, rozdány a také z 29. Jestliže nebudou námitky do 15 hodin, pak budou platit závěry za přijaté a schválené. A nyní se dostáváme k hlasování. A nejdříve si zahlasujeme na zkoušku. Zahajuji hlasování. Also niemand zu viel. Niemand zu viel. So, die Abstimmung. Takže všechno v pořádku s hlasováním? Ještě vteřinku, Gezina má zřejmě nějaké potíže, takže končím hlasování. Všechno je v pořádku? a jedna kartička chybí. Takže to zaregistrujeme a nyní budeme hlasovat o rozměrech a váhách a hmotnosti. Nejdříve pozměňovací návrh 1 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 corresponding pát je eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka. O tom se hlasovat nebude to je jenom pro informaci, protože jsme ve druhém čtení a tam mohou předkládat pozměňovací návrhy pouze členové tohoto výboru, proto to není přijato a nehlasuje se o tom. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. <clears throat> Jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest byl stažen. Osmička pro. Promiňte, ještě pozměňovací návrh jedna. Pro, proti, zdrželi se za přijato. 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devítka byla stažena a nyní závěrečné hlasování v jmenovité podobě. Zahajuji hlasování. Promiňte. Pane předsedo, promiňte. Já jsem si zapomněl svou hlasovací kartičku, omlouvám se. Prosím, zohledněte mé, eh, můj hlas stejně jako u kolegyně. Děkuji. Tak nyní přerušuji hlasování a začneme hlasovat ještě jednou. Máme tady tři členy, kteří nemají kartičku nebo která nefunguje a prosím zvedněte ruku, kdo to je. A nyní zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Tři lidé, ti tři členové, kteří se musí nyní hlásit, kdo je pro. Takže Ano, v pořádku, takže máme jenom dva. Nyní končím hlasování. 41 pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti, ale bylo to poměrně komplikované. Pane Friede, přeji vám, bylo to jednomyslné, opravdu skvělý výsledek. A nyní se dostáváme k dalšímu hlasování a to se týká EMZY, Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. <clears throat> Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování také budeme provádět elektronicky. zahajuje hlasování. Takže s těmi kartičkami je to jasné? Ano, teďka to už funguje, takže pro. Končím hlasování. 42 hlasovalo, 36 pro, plus 1 je 37, tedy 37 pro, 6 proti, nikdo se nezdržel. I tady eh, blahopřeji zpravodaji panu Dominikovi Rikému. Nyní se dostáváme k Evropské agentuře pro bezpečnost letectví. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. pět pro, proti, zdrželi se, já se domnívám, že to raději prověříme. Re, prověříme pozměvací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33, 34 pro, 7 proti, takže přijato ale žádám vás, abyste lépe zvedali ruce, protože obrazy, vaše ruce byly nejasné. Takže 6 pro, proti, zdržel zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka. Oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, i tady to raději prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 proti 26. Osmička pro, takže eh, odpadá, osmička odpadá a nyní se dostáváme k kompromisnímu návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže až další odpadají a nyní dvanáctka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Thank you. Končím hlasování. 38 ku 5, nikdo se nezdržel, přijato, blahopřeji zpravodaji. A nyní Evropská agentura pro železnice. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní šestka a tady máme ústní pozměňovací návrh od paní Ayala Sender. Jsou proti tomu nějaké námitky? Takže budeme hlasovat společně i o pozměňovacím ústním návrhu. Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A závěrečné hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. 37 ku 6, nikdo se nezdržel, přijato. Budeme hlasovat o Cezaru, o bezpečnosti letecké navigace. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 ku pěti přijato. A nyní se dostáváme k souhrnému rozpočtu a jeho absolutorium. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh dva, pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis jedna. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osm pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro a 13 společně jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování provedeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro 6 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám a blahopřeji panu Pirinskému.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 Ja, wir zum Tak se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A nyní vítám zástupkyni státního tajemníka eh, a je to paní Zajgalie Pina, které mezi námi vítám a já vám nyní dávám slovo, abyste nás seznámila s prioritami lotyšského předsednictví v oblasti turistického ruchu. Dobré ráno, Dobrá, vážený pane předsedo Kramere, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi potěšením oslovit výbor pro dopravu a cestovní ruch a jsem vděčná za příležitost podělit se s vámi o hlavní priority v oblasti turistického ruchu a představím hlavní problémy v sektoru cestovního ruchu, kterými se budeme během našeho předsednictví zabývat. Na začátku roku jsme předložili priority lotyšského předsednictví v ostatních oblastech, které spadají do kompetence vašeho výboru. Dnes ale budu hovořit o sektoru cestovního ruchu a budu hovořit o tom, jak rozvíjet cestovní ruch v Evropě. Cestovní ruch tvoří až 5 HDP Evropské unie a společně s dalšími souvisejícími sektory tvoří až 10 nebo více než 10 Průmysl cestovního ruchu poskytuje pracovní místa nejméně deseti milionům lidí, kteří jsou zaměstnáni v 1,8 milionech společností. Proto je tento sektor zejména e, zajímavý pro ekonomický růst. Evropská unie je stále ještě nejnavštěvovanějším regionem světa téměř 40 všech mezinárodních turistů přichází do Evropy. Abychom si ale uchovali tuto vůdčí pozici, nesmíme usnout na Vavřínech. A je důležité, abychom posílili Evropskou unii jakožto uh, jedno z hlavních turistických destinací v Evropě a abychom se přizpůsobili nedávným trendům a uh, výzvám, které se objevily v oblasti cestovního ruchu. Identifikovali jsme tři hlavní výzvy, které před námi stojí při rozvoji cestovního ruchu. Za prvé, udržet a posílit Evropskou unii jakožto turistickou destinaci číslo jedna za druhé e, vytvářet inovativní turistické produkty a za třetí vytvořit udržitelný právní rámec pro celý sektor. K té, k té první oblasti, k té první výzvě a sice posílit Evropskou unii jako turistickou destinaci. Tady bych chtěla zdůraznit, že Evropská unie e, čelí čím dál větší konkurenci e, ze strany dalších turistických destinací, jako je Jihovýchodní Asie a Čína. Cestovní ruch je čím dál důležitější pro ekonomický růst. A v programu předsednického tria jsme se zavázali k tomu, že budeme udržovat status Evropské unie jakožto vůdčí turistické destinace na světě. Zavázali jsme se také podporovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy a zvýšit povědomí o e, Evropě na východních trzích. Abychom mohli lépe konkurovat, e, evropský průmysl cestovního ruchu se musí vyvíjet a musí mít lepší marketing jsme v situaci, kdy e, Evropská unie má kvalitní a udržitelné turistické destinace. Politika v oblasti cestovního ruchu by měla usnadňovat spolupráci mezi turistickými destinacemi a musíme podporovat různé projekty a přeshraniční programy rozvoje cestovního ruchu. Nejefektivnější způsob, jak oslovit vzdálené trhy, jako je USA, Japonsko nebo Čína, je propagovat Evropu jakožto jedinou turistickou destinaci která má jednotný image, což by usnadnilo propagaci zejména malých destinací na trhu protože se tím sníží marketingové náklady a e, budou, bude osloveno širší spektrum turistů. Důležité je e, poskytovat turistické trasy, které by pokrývaly mnoho evropských regionů a zemí. Zároveň je důležité zdůrazňovat společné kulturní hodnoty právě tak jako naši rozmanitost jako jsou například různé regionální kuchyně, krajiny, kulturní dědictví a tak dále. Teď k té druhé výzvě, což je e, rozvoj e, inovativních turistických produktů. Lotyšské předsednictví se soustředí zejména na rozvoj digitálních technologií. Digitální věk vytváří nové služby, které jsou k dispozici v cestovním ruchu. Více než 95% cestujících dnes využívá digitální informační nástroje při svých cestách. Působí tady několik důležitých faktorů jako je e, inovace služeb, e, používání digitálních technologií a také rozvoj kvalifikace e, osob, které, které pracují v cestovním ruchu. Digitální Evropa je jednou z priorit našeho předsednictví. A na konci března na neformální schůzi Rady pro hospodářskou soutěž budeme diskutovat o digitální ekonomice. Na této schůzi se budeme zabývat problémy, které jsou důležité pro rozvoj turistického sektoru. A bude se také konat eh, v červnu digitální shromáždění Digital Assembly, kde účastníci budou diskutovat o digitálním potenciálu Evropy a o jednotném digitálním trhu. Musíme si připustit, že čím dál rychlejší eh, vývoj informačních technologií si žádá eh, lepší způsob šíření informací mezi společnostmi, které operují eh, v tomto sektoru, zejména malých a středních podniků. Je třeba vysvětlovat výhody IT, jako je rychlejší a je snadší komunikace s klienty, širší příležitosti pro přeshraniční partnerství a lepší kvalita služeb. A právě tak výměna znalostí a zkušeností. Turistické produkty musí být šity na míru zákazníkům. A musí sledovat nejnovější trendy v sektoru kde dochází k vyšší eh, personalizaci a k vyššímu důrazu na ekologickou šetrnost. Turisté čím dál více dbají na svou ekologickou stopu. Proto musíme poskytovat eh, služby šetrné k životnímu prostředí. Dobře organizovaná veřejná infrastruktura usnadňuje diverzifikaci společností a poskytuje přístup přírodnímu i kulturní, k přírodnímu i kulturnímu dědictví i k dalším turistickým památkám. Snižuje tu ten takzvaný eh, antropogenní tlak a zmírňuje dopad klimatických změn. Malé a střední podniky budou moci lépe konkurovat, pokud budou vytvářet klastry. Klastry zlepšují konkurenceschopnost, kvalitu výstupů a také e, aplikaci inovací. Lotyšsko, se bude, e, Lotyšsko bude navazovat na, na italské předsednictví, které chce podporovat e, spolupráci členských států v různých segmentech turistického sektoru. A nyní k té třetí výzvě, což je e, vytvoření udržitelného a stabilního regulačního rámce. Abychom mohli vyvinout udržitelnou politiku, musí být tato politika integrována s dalšími sektorovými politikami, jako je e, logistika a doprava. A zároveň je potřeba chránit přírodní a kulturní dědictví. Například zjišťujeme, že roste e, sektor výletních plaveb v Evropě, což má pozitivní vliv na ekonomiku. Nicméně je zapotřebí snižovat negativní dopady na životní prostředí a to e, rozvojem udržitelné a zodpovědné námořní infrastruktury. Když hovořím o budoucnosti eh, turistické politiky, tak tady chci říci, že spolupracujeme s komisí na definici nové politiky cestovního ruchu a nových priorit. Například eh, tady hovořím o digitalizaci malých a středních podniků, které působí v tomto sektoru, a také o udržitelném rozvoji cestovního ruchu. Budeme pokračovat v diskuzích i e, za lucemburského předsednictví a to během e, výročního fóra cestovního ruchu, e, které je velice vhodnou platformou pro dialog mezi evropskými institucemi a dalšími aktéry. Pokud jde o budoucnost, je velmi důležité, aby právní rámec byl vyvážený, aby byl příznivý k malým a středním podnikům a aby posiloval jejich schopnost eh, konkurovat na mezinárodním poli. V tuto chvíli probíhají práce na eh, směrnici o souborných cestovních službách, eh, které budou lépe chránit turisty na jejich cestách a budou také zohledňovat zájem sektoru cestovního ruchu jakožto celku. Plánujeme dokončit trialogy eh, na začátku aktivní turistické sezóny. A, eh, a závěrem bych chtěla zdůraznit, že bychom měli eh, se postarat o to, aby jakákoliv nová iniciativa která usnadňuje růst a e, konkurenceschopnost, byla také e, příznivá k malým a středním podnikům a aby snižovala administrativní zátěž kladenou na společnosti. Chtěla bych také zdůraznit důležitost spolupráce členských států v oblasti cestovního ruchu. Chtěla bych také zdůraznit e, roli nově zřízené skupiny Task Force pro cestovní ruch. Už jsem zmínila důležitost cestovního ruchu pro rozvoj ekonomiky a pro růst. A právě proto jsme eh, odhodláni pracovat na následujících prioritách posílit a udržet Evropu jakožto turistickou destinaci číslo jedna, rozvoj inovativních turistických produktů a vytvoření uh, udržitelného a stabilního právního rámce. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, chtěla bych vám poděkovat za pozornost a využít této příležitosti k tomu, abych vás pozvala do Rigi ve dnech 15. a 16. června abyste se zúčastnili výročního fóra eh, Evropské strategie eh, regionu Baltského moře. Bude tam eh, zvláštní diskuzní blok zaměřený na cestovní ruch, který se bude zaměřovat na přírodní a kulturní dědictví v příbřežním cestovním ruchu. Děkuji a jsem připravena odpovídat na vaše otázky. Děkuji vám, paní Lipěno, za vaši prezentaci. A nyní jako první bude hovořit pan van de Kamp. Pane předsedo. And, uh, stát... Eh, pane předsedo, já bych chtěla zejména poblahopřát paní státní tajemnici k tomuto velice komplexnímu přehledu plánu, které má. A rád bych také jim popřál všechno nejlepší v těch nadcházejících čtyřech a půl měsících, aby to všechno začalo fungovat. Možná, že jsem ale přeslechl pár aspektů v tom, co tady bylo řečeno a proto se na to chci zeptat. Myslím tím otázku bezpečnosti, zabezpečení v Evropské unii. Minulý víkend vyšly, vyšly číselné údaje ohledně eh, snižování počtu turistů eh, v Paříži po teroristických útocích 7. ledna. Došlo tedy k obrovskému snížení počtu turistů. Kromě digitalizace a kromě životního prostředí možná i bezpečnost je otázka, kterou byste se měli snažit podpořit ve spolupráci s vašimi kolegy eh, v komisi a v předsednictví. Ismail Ertug. Ja, vielen Ismail Rétok, děkuji. Já bych vám chtěl poděkovat za socialistickou frakci. Je tomu skutečně tak, že dopravní sektor je zranitelný, protože Cestovní ruch je napojen samozřejmě na různé další aspekty, jako je bezpečnost i například na image příslušné země. Také je tady důležité, do jaké míry je infrastruktura určité země vhodná pro cestovní ruch. Jestliže nemáte příslušnou infrastrukturu, tak potom ani nejlepší nabídky hotelů nejsou využívány, jestliže musíte například mnohokrát přestupovat a e, přesedat na různé cestovní prostředky. Takže jde především o to, aby byly vytvořeny trvale udržitelné turistické nabídky a proto musíme přizpůsobit infrastrukturu také dalšímu vývoji turistiky v rámci EU. A já se chci zeptat na spolupráci mezi členskými státy. Já si také myslím, že je důležitá. Evropa je skutečně velice oblíbenou destinací pro globální cestovní ruch, ale my také víme, že mnoho lidí mimo EU by rádo navštívili EU, ale nechce se jim do toho, protože si musí nechat eh, vystavovat víza. Jestliže například tito lidé chtějí navštívit jednou část EU, eh, e tak musí vystát dlouhé fronty například na víza. A proto využívají tito lidé jiné nabídky. My máme také například dobré podmínky na koupání, ale jestliže lidé musí si získat výzum, pak eh, to neudělají, ale le, raději letí například do Maroka nebo eh, do Severní Afriky. A já se domnívám, že Evropská unie by mohla změkčit své předpoklady a požadavky na vízovou politiku. A mě se chci zeptat, zdali je to, to také priorita vašeho předsednictví. A to je tedy tedy první otázka. A vy jste také hovořila správně o tom, že musíme eh, uplatnit nové inovativní produkty a to v souladu s využíváním digitálních technologií. Jak to má vypadat konkrétně? Takže lidé, kteří mají smartphone, ti by měli mít přístup, jak by to mělo být, jak by to mělo být vy, vypadat, jaké inovativní produkty eh, nabízí Evropská unie eh, například ve srovnání s ostatními částmi světa. A za třetí, vy jste hovořila o vzdělávání pracovníků v příslušné branži. V jak jaké oblasti si dokážeme představit vzdělávání a další vzdělávání. To je určitě v oblasti logistiky, eh, v dalším jazykovém vzdělávání, a nebo máte nějaké konkrétní příklady, kterými bychom mohli přispět k rozvoji této oblasti. Pan Robert Zíle. Děkujeme vám, že jste sem přišla, abyste uvedla priority lotyšského předsednictví v oblasti cestovního ruchu. Samozřejmě víte, že my máme na starosti záležitosti dopravy a cestovního ruchu. Hlavně se ovšem zabýváme dopravou, protože to má jiný status Evropské unie, než je politika cestovního ruchu. Už jste tady zmínila několik aspektů, ale dovolte mi, abych se zmínil o první prioritě, kterou uvádíte. Totiž, že Evropa by měla mít eh, jakousi značku význačné turistické destinace v Ázii, protože právě z Ázie přijíždí mnoho turistů. No, je tady mnoho turistů z Japonska, z dalších azijských zemí. Dovedete si představit, jaké instituce nebo jaké zdroje by se mohly využít Eh, aby se eh, nedělala jaksi značka propagance jenom jednotlivých členských států, jak je tomu dosud, ale aby se to dělalo na evropské úrovni. Protože bez takových zdrojů si nemyslím, že se toho bude dát dosáhnout. Ku příkladu, ve Švýcarsku existuje Band, což je něco, co je úspěšně uváděno na trhu jakožto uh, specifický eh, švýcarský produkt. Týká se to konkrétních vlaků, konkrétních tras. Jaké tedy existují možnosti, aby se, eh, dokázali, aby se dokázali realizovat první prioritu, o které jste hovořila? Paní Bilbao, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji paní ministrině za její prezentaci. Naprosto souhlasím s těmi prioritami, které tady byly zmíněny. Je naprosto důležité, aby náš výbor o těchto turistických prioritách hovořil, protože nepříliš Eh, dávné minulosti, ještě za minulého mandátu se snad cestovní, turist, eh, cestovní ruch nepokládal až za takovou prioritu, proto já tento návrh velice vítám. Myslím si, že je velice důležité, abychom eh, pomáhali propagovat diverzitu a, udržovat, a, a zajišťovat trvalou udržitelnost a vytvářet značky. Je také důležité, abychom rozvíjeli digitální produkty. A teď vlastně e, například e, my i v Baskicku se snažíme a budeme se dále snažit rozvíjet e, digitální ekonomiku. K nám přijíždí mnoho turistů a já to velice vítám. To je takový příklad, který bychom mohli následovat. Samozřejmě musíme se zabývat zdroje, využívat je co nejefektivněji, musíme také zajistit to, abychom eh, spravedlivě rozvíjeli cestovní ruch, eh, musíme využívat zdroje tak, abychom eh, propagovali cestovní ruch a podporovali ho po celé Evropské unii. Co si dovedete představit, že by se mohlo dělat v souvislosti se školením, přípravou, a tak, aby se mohl rozvíjet cestovní ruch i v méně vyspělých, méně rozvinutých částech Evropské unie. Myslím, že do roku 2030 by počet turistů mohl významně stoupnout, kteří přijíždějí do Evropy. Možná tedy by bylo důležité, abychom opravdu zjišťovali, jaké projekty by měly být eh, prioritní v souvislosti i s evropskými projekty, takovými jako je jednotné nebe, abychom neměli překážky v Evropské unii, které dnes ještě často představují třeba různé daně, poplatky, letenky. Nevíme přesně, kolik turistů bude přijíždět během příštích 15 až 20 let, ale víme, že jich bude o hodně víc než dnes a je třeba, aby se to nějak rovnoměrně rozložilo po celé Evropské unii. Musíme také spolupracovat s ostatními odvětvími. Doufám, že to rada dělá. Ptám se, zda se rada zaměřuje na podporu interoperability ve všech sektorech. Napadá mě samozřejmě doprava, ale bude to důležitá i pro jiné odvětví právě proto, aby se pak doprava a turistika mohly rozvíjet. Myslím si, že potřebujeme také lépe propracované si značky a, širok, a širší návrhy, abychom mohli také dokončit celý digitální trh. Děkuji, Maja Kulenen. Vážený pane předsedo, chci pokračovat a navázat na kolegyni Bilbao. Hovoříme o financování, o cestovním ruchu a o dopravě. A já se chci zeptat, jak to vidí lotyšské předsednictví. Co bychom ještě mohli udělat, abychom změnili těžiště financování tak, aby financování dopravních projektů a systémů aby v rámci tohoto financování se cestovní ruch více zohlednil, tak aby bylo možno financovat ty projekty, které ovlivňují cestovní ruch v celé Evropě. Děkuji a nyní Karin Madeli. Merci, monsieur le président. Euh, merci, madame la ministre. Vous avez parlé... Euh, Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině. Vy jste eh, zmínila udržitelný cestovní ruch, ale když se podíváme na současný stav cestovního ruchu, tak ten není ani zdaleka udržitelný. Zdá se, že eh, spíše eh, tady jde o takový průmyslový turismus, jak bych to nazvala, který velice plítvá zdroji přírodními, vodními, dalšími a tak dále. Rozšiřování městských oblastí je zcela bez kontroly, máme poměrně tvrdou konkurenci, takže bychom měli hm, zvýšit laťku u mnoha cestovních kanceláří, které se chovají zcela v rozporu s s našimi zásadami v oblasti například globálního oteplování. E, takže paní ministrině za několik měsíců se bude týkat globální summit o e, globálním oteplování. Jaké konkrétní akce podniknete během vašeho předsednictví? jakým způsobem dosáhnete významného posunu směrem k udržitelnému cestovnímu ruchu, e, který by e, zahrnoval všechny e, součásti, jako je i doprava, tak, abychom mohli bojovat proti klimatickým změnám. To byla první otázka. A nyní druhá otázka. Jaké nástroje budete používat? Hovořila jste o přírodním a kulturním dědictví a tak dále ale co budete dělat prostřednictvím Kozme? Jak víte, tak tento projekt má pomáhat malým a středním podnikům a usnadňovat jim přístup k financování. Takže já bych se chtěla zeptat na přístup k Kozme v oblasti cestovního ruchu. jak zpřístupníte turistické služby těm nejméně bohatým, abych tak řekla, těm, kteří mají sníženou eh, pohyblivost, těm, kteří mají postižení a tak dále. A má poslední otázka se týká eh, osvědčených postupů a praxí. Udržitelný cestovní ruch je podle mě takovou, takovým osvědčeným postupem. Takže jak budete podporovat projekty v tomto duchu, ať už půjde o cyklostezky nebo cokoliv jiného, co je v souladu s cíly Evropské unie? Děkuji. Děkuji, nyní Petr Lundgren. Děkuji za slovo, eh, pane předsedo. Eh, já jsem byl poněkud zmaten, když jsem tady slyšel, že snad Evropská unie by měla nastavovat eh, pravidla pro turismus v Evropě. Já zcela osobně si myslím, že právě tím, že jednotlivé země mají své specifické rysy, specifické kultury, různé, různé typy krajiny, to přesně způsobuje, že tam lidé jezdí, ta rozmanitost. A je otázka, je jestli Evropská unie může nějak zlepšit situaci cestovního ruchu. Pokud bychom eh, propagovali na trhu Evropu jako celek, jakožto jednu eh, oblast, například eh, na internetu, kde bychom si mohli zalogovat a podívat se na nabídky členských států a tak dále, tak já nechci, aby turismus byl nějakým způsobem zglajkšaltován v členských zemích pro, prostřednictvím nějaké směrnice EU. Každá země si musí uchovat své specifické vlastnosti a zvláštnosti, pokud jde o cestovní ruch druh. Takže eh, mě poněkud zarazilo, když kolega eh, Ertuk říkal, že bychom to měli dělat, že, protože to bude, bude potom jednodušší eh, je, jezdit do jednotlivých zemí. Dnes ale sem v Evropě pohybují teroristi, ovzbrojení vojáci hlídají před parlamentem, určitě jste je viděli, když jste šli na dnešní schůzi, takže já v žádném případě si nemyslím, že bychom měli usnadit víza. Naopak bychom měli zpřísnit víza, zpřísnit hraniční kultury, protože už nesčetněkrát teroristické útoky prokázaly, že je to potřeba nejen v Evropské unii, ale také v Evropské unii. Zhruba tolik jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji a nyní Kosmas Zlotovský. Bardzo. Děkuji mnohokrát, eh, vážená paní ministrině. V roce 2013 počet turistů, kteří přijeli k nám do Polska, stoupl o 7%, což bylo docela hodně, bylo to více než 15,5 milionů lidí, ale jenom 90 tisíc neboli půl procenta těchto turistů přijelo do mého regionu, byť to zdaleka není eh, region bez kulturních eh, atrakcí. Eh, známe křivou eh, věž eh, pice, ale je také křivá v mm, Toruni, která sice není až tak vysoká jako ta v pice, ale za to je hodně šikmá. Čili chci tím říci, že jsou regiony, kde je velký turistický potenciál, ale ten není dostatečně využívaný. A máme také dnes značné prostředky, protože cestovní ruch má být tedy i prioritou pro předsednictví. Proto se ptám, zda eh, uvažujete o možnosti rozvoje cestovního ruchu v těch regionech, kde je sice velký potenciál, ale kam lidé z nějakého důvodu nejezdí. Zda je to otázka pro ty regiony samotné, anebo zda by si něco chtělo eh, nějakým způsobem to tam uvést do pohybu. Děkuji. Vielen Dank. Jetzt hätte ich ja gerne gewusst, ah, já bych chtěl vědět, kde je šikmá věž v Polsku. Možná, že nám to ještě prozradíte. Pan Isan Uji. Orund. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám, pane předsedo, i sekretariátu za uskutečnění tohoto rozhovoru. Já jsem se včera sešel s paní státní tajemnicí a také s jejími kolegy. A já jsem přesvědčen o tom, že ona je vysoce kompetentní osobou, ale já jsem skeptický ohledně fungování eh, celého systému. Netýká se to fungování našeho výboru, ale týká se to fungování eh, institucí předsednictví jako takového. Eh, paní eh, náměstkyně zodpoví naše otázky a hned tě, téměř po chvilce skončí předsednictví Lotyšska. A já chci v této souvislosti zdůraznit dvě věci. Za prvé, mě velice těšilo, že jste hovořila o značce Evropy a já, si, já také vím, že o této věci se již eh, jak v národních, tak i v evropských institucích diskutuje, neboť eh, ne všichni chápou, že se cestovní ruch na světě změnil, že neexistují pouze jednotlivé regiony v Evropě, které si konkurují, ale konkurují si celé kontinenty. Takže jestliže paní předsedkyně rady, jestliže dokážete v následujících šesti měsících dokázat, aby ve aby ve, ve veškeré agendě byla zohledněna otázka cestovního ruchu a tak si myslím, že možná bude možno v tomto vývoji pokračovat. Prosím vás, stále zdůrazňujte, že cestovní ruch a značka Evropa sehrávají důležitou roli, tak aby byli politici senzibilizováni pro tuto otázku. Potom druhá otázka. V tomto semestru se pravděpodobně budeme zaměřovat na Junkrův balíček a také na diskuse, jak Junkrův plán lze realizovat. A to o tom se bude diskutovat v Evropském parlamentu, v komisi a také v Radě Evropské unie. Já jako sociální demokrat mohu na tento plán nahlížet jenom z jedné stránky zdali přinese tento plán větší sociální jistotu pro občany a také e, z hlediska e, zaměstnanosti. Ale pan Juncker a jeho kolegové pravděpodobně nepochopili, že naše oblast a to je také cestovní ruch, e, nemůžeme na něj nahlížet izolovaně v jednotlivých členských státech. Zde Především se musíme společně snažit, tak abychom vytvořili pracovní příležitosti. Takže dlouhé řeči nemají smysl, ale já si dovolím předsednictví navrhnout, aby se předsednictví snažilo při veškerých e, zasedáních ministrů a také na jiných fórech, například v Radě pro zaměstnanost, a i také na dalších fórech. Snažte se zaměřit se na cestovní ruch, tak aby se cestovní ruch dostal do popřetí zájmu a to přinese výhody nám všem a také e, celé Evropě. Já zastupuji zemi, která je blíz. Řecko krizové zóně a já vždy říkám, že cestovní ruch je sektor míru a proto se musíme velice snažit o to, abychom izolovali či vyřešili veškeré krize. A nyní Claudia Tapadel. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Eh, mulțumesc frumos, doamnei eh, secretar de stat din... Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní ministrině, která se sem dnes dostavila. Jsem velice ráda, že cestovní ruch je nahlížen latinským předsednictvím jako priorita. Je to určitě priorita i pro nás tady v tomto výboru. Já jsem jeho členkou a spolu interskupiny na podporu evropské turistiky. Máme momentálně 150 členů eh, ze všech eh, různých výborů Evropského parlamentu a jsou v této skupině zastoupeny všechny členské státy a všechny politické skupiny. Doufám tedy, že během tohoto volebního období budou všechny evropské instituce pokládat turistiku za prioritu. Jakožto členka výboru pro dopravu bych chtěla zmínit tuto věc. Jedná se o potřebě, o nutnosti zdůrazňovat potřebu podporovat regiony, propagovat evropské regiony. Máme mnoho krásných regionů, nemyslím tím nádherná města, velká hlavní města, ale obrovský potenciál existuje v našich regionech, který nevyužíváme z důvodu nedostatečné interoperability. A myslím si, že to je jedna z důležitých priorit, které bychom měli mít na evropské úrovni a hledat řešení tohoto problému. Pochopitelně, že to znamená investice do infrastruktury. Pak bych ráda zmínila další věc. Eh, týká se to mé vlastní zkušenosti s turistikou. Já jsem zaznamenala, že po dlouhá léta pro Evropu cestovní ruch nebyl prioritou a my potřebujeme tedy jakési širší fórum. Myslím si, že bychom měli propakovat Evropský rok cestovního ruchu. Byla bych ráda, aby plotyšské předsednictví tuto iniciativu podpořilo, protože cestovní ruch to není jenom ekonomické odvětví, je to motor pro hospodářský rozvoj, pro další rozvoj malých a středních podniků v Evropské unii. Junckerův plán by měl zahrnout cestovní ruch a tedy i několik způsobů, jak skutečně investovat do turistiky. Zatím jsme to neviděli, proto bychom si přáli, aby na to lotyšské předsednictví kladlo větší důraz. Samozřejmě, že bych vás ráda upozornila i na další věci. My se teď přirozeně zaměřujeme i na nové typy cestovního ruchu. Kulturní turistika musí být rovněž prioritou pro Evropskou unii. Máme mnoho kulturních eh, atrakcí, které je třeba propagovat a vlastně tady máme co dělat s našimi globálními konkurenty, s dalšími světadíly, s nimi všemi soutěžíme o turisty. Proto je důležité, abychom v Evropě měli společný marketing, společnou reklamu pro Evropu, a dokonce i takovou evropskou turistickou značku, značku e, evropské turistiky to neznamená, že bude cestovní ruch jakýmsi jednotným pojmem všude. Ne, mělo by to být jenom jakási integrovaná platforma na podporu cestovního ruchu v Evropě a potenciálu každého členského státu stát. Děkuji a doufám, že budeme už se spolupracovat. Děkuji vám. Nyní ukončím řečnický seznam. Kaševská, Isabel de Monti, Bruno Golniš, Claudia Montero. Und, äh, bitte um zwei... A žádám vás, abyste hovořili pouze dvě minuty, jinak přetáhneme čas. Děkuji, pane předsedo. E, já bych se chtěla zeptat pouze na dvě věci. Eh, to první z nich se týká propagace Evropy eh, jakožto jednotné destinace. To je, myslím si, velice zajímavá myšlenka a mě by zajímalo, eh, jestli si myslíte, že by to prospělo malým regionům a zajímalo by mě, jak toho chcete dosáhnout a také, jestli na to bude nějaký fond nebo nějaké dostupné finance a pokud ano, odkud se vezmou. Protože mně jde o to, že malé regiony budou samozřejmě ty poslední v těch velkých marketingových schématech. Takže jakým způsobem to chcete řešit? Pak jste hovořila o směrnici o souborných cestovních službách a o hodnotě eh, z malých a středních podniků a o jejich přínosu pro eh, zaměstnanost eh, v turistickém sektoru. A k tomu bych chtěla říct, že já tady zastupuju Irsko a zastupuju několik tisíců malých poskytovatelů služeb, jako je ubytování a tak dále, kteří mají pocit, že pokud na internetu řeknou, přijďte do mého hotelu a vy se potom můžete na místě vybrat, jestli půjdete jezdit na koni nebo surfovat nebo tak, e, tak e, oni potom se bojí, že za tyto služby budou nést odpovědnost podle té směrnice. Takže mohla byste se k tomu vyjádřit, jestli si uvědomujete tento problém při své práci? Děkuji, Gesine Meissner. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Liepina. Doufám, že to vyslovuju správně. Mě zajímá, zejména zajímá pobřežní turismus. Já jsem předsedkyně e, interskupiny e, Moře, ostrovy a pobřežní oblasti a tam se velice zabýváme konceptem modrého růstu, tedy e, potenciálem, který plyne z moře do budoucna. Vy jste hovořila o těch výletních platbách, což je samozřejmě velice důležitý sektor, ale podle prognóz v budoucnosti čím dál více lidí bude jezdit na dovolenou na mořské pobřeží. A to je pro nás důležité, je to pro nás šance vytvořit eh, ekologicky šetrnější turismus. Na, já jsem z Německa, tam máme na severním eh, v obřeží eh, velice mělké moře s velkými odlivovými pásmy a mě by zajímalo, jestli máte tak, vy máte také pobřeží v Lotyšsku a hraje u vás pobřežní cestovní ruch značnou roli a jak vypadá výměna osvědčených postupů s ostatními pobřežními státy. Děkuji, Jill Evans. Děkuji. E, paní státní tajemnice, mě velice potěšilo, že kladete důraz na malé a střední podniky a na jejich podporu a na jejich důležitou roli v sektoru cestovního ruchu. E, já bych chtěla říct něco ke kulturnímu dědictví a k udržitelnému cestovnímu ruchu. Což samozřejmě znamená udržitelné udržitelné ekonomicky, kulturně a tak dále. Ale musíme také eh, se zabývat jazykovou stránkou. Já reprezentuji Wales, který je bilingvní, ale velština není oficiální jazyk Evropské unie a často není eh, uznávána. A nejde tady pouze o ochranu nebo podporu jazyků. Jde tady o jejich využívání tak, aby se staly součástí eh, turistických strategií, aby zefektivňovali strategii cestovního ruchu a zvýšily atraktivitu některých lokací. Takže zkoumali jste nějakým způsobem situaci menšinových jazyků a to, jak je zapojit? E, dále bych se chtěla zmínit o sociálním aspektu cestovního ruchu. O té přístupnosti už jsme tady hovořili a ta se samozřejmě e, týká i demografických změn a toho, jak vhodné a jak atraktivní jsou určité destinace pro lidi všech věkových kategorií. A dále z ekonomického hlediska tady jde také o, o zaměstnanost. Neustále hovoříme o tom, jak je cestovní ruch důležitý pro posilování ekonomiky a vytváření pracovních míst. Víme ale, že velice často jde o sezónní zaměstnání. Jak chcete zajistit dobrou kvalitu těch pracovních míst? Jak chcete zlepšit příležitosti pro lidi, kteří pracují v cestovním ruchu a jak zabráníte jejich zneužívání na trhu práce? Děkuji nyní paní Lukaševská panie przewodniczący, pani minister, dla mnie turystyka je bardzo istotna. Děkuji, protože toto je velice podstawna rzecz pro mě. Já totiž byłem v regionu a u nás 80% eh, obyvatel żyje z cestovního Rusu a po dlouhá leta tomu tak było. Było takový průměrné místo, kde se te hodnoty wyużywali. Dnes vidíme, že se tam opravdu turistika rozvíjí. Bohužel eh, ve, vašem, ve vaší prezentaci nezaznělo nic o e, agroturistice, což je taková zvláštní e, oblast turistiky. To znamená e, malá zemědělská hospodářství, kde není velká výnosnost podnikání, tak ty se vlastně přetvářejí na turistická zařízení, která jsou blízko lidí, je to aktivní zelená turistika. Proto bych se chtěla dozvědět, jaký je váš názor na toto téma. A pak je další otázka ohledně té propagace, reklamy. Já souhlasím s těmi, kdo říká, že bez reklamy není rozvoj turistiky možný. A bylo by dobré, kdyby tady byla taková reklama pro evropský produkt turistiky, ale mně to tak připadá, že tady v parlamentu to obvykle končí na diskusi, protože většinou to potom mají na starosti regiony nebo prostě ti eh, zainteresované strany, jako jsou hotela a různé turistické instituce. Nic se neříkala o bezpečnosti mm, pro cestovní ruch, ale bylo to tady už zmíněno v diskusi. To je velice důležité, protože bez bezpečnosti v Evropě se lidé nebudou přesouvat z místa na místo. Neříkala jste také nic o eh, možnostech pro cestování osob s postiženými a přitom i tyto lidé by rádi se seznámili s historickými památkami. Také jsem nic neříkala o aktivní turistice, o turistice na kolech, na zelené turistice, o té turistice, která je zaměřena na naše dědictví v oblasti fauny a flory. Také jste nic neříkala o aktivitách pro generaci 50+, plus, to znamená eh, lidé, kteří dnes eh, odchází do důchodu, čas, stále častěji se věnují turistice, protože mají konečně čas na to, eh, co nezvládli, když byli mladší a když pracovali. A tady zase se nabízí finanční otázka. Zda eh, máte pro tohle nějaký návrh a držím palce zejména tomu evropskému produktu, protože to je určitě věc, která by byla skvělá a potřebná. Děkuji. Děkuji vám. Já jsem zvědav a vždy lidé říkáte v mém regionu a já nevím přesně, kde je to v Polsku. Tak když eh, hovoříte o svém vlastním regionu, tak by bylo dobré, kdybyste řekli, kde to je. Jsou Běščad. Jsou to Běščady, je to v oblasti Karpat. Je to blízko uh, Ukrajin, hranice s Ukrajiny, je to eh, krásná krajina, zelená krajina, je tam Národní park Běščady zvolat, pane Ano, já bych chtěl mezi námi uvítat skupinu návštěvníků a to jsou návštěvníci ze Španělské federace eh, provozu autobusové dopravy a srdečně vás vítám, takže tady si přesně vyslechnete také debatu o cestovním ruchu, takže to je téma přesně pro vás. A nyní Izabel de Montem. Děkuji vám. Srdečně vítám paní státní tajemnici. Musím říci, že vaše prezentace byla velice zajímavá. V oblasti turistiky o cestovní ruch máme stále větší zájem a také vznikly různé orgány a instituce v této oblasti. Také se hovořilo o inovacích a digitalizaci, které jsou důležité, ale já bych chtěla se zaměřit ještě na další body. A to je jednotná značka EU. Neboť tato značka by se neměla zaměřovat pouze na hlavní města, ale také na vzdálené a zemědělské oblasti, tak aby okrajové oblasti byly více integrovány do našeho konceptu růstu. Jde také o podporu těchto oblastí. tak, aby tyto regiony sehrávaly klíčovou roli v rámci cestovního ruchu. Jde také o to, aby jejich identita byla zdůrazněna v rámci koncepce kulturního dědictví v Evropě. Já se domnívám, že toto je argument, na který můžeme sázet, tak, abychom zabezpečili kontinuitu naší práce v této oblasti. A pokud se týče evropských fondů, tak tady se jedná o podporu malých a středních podniků prostřednictvím digitalizace, ale malé a střední podniky mají těžký přístup k evropským prostředkům. Existují různé prostředky a různé fondy a malé a střední podniky se k těmto prostředkům ovšem těžko dostávají. Můžete se k tomu také vyjádřit? Bylo by možné přístup k prostředkům zjednodušit? Děkuji vám a nyní Bruno Golniš. Děkuji, pane předsedo, paní státní tajemnice. Mám ještě dvě připomínky které již také zmínili eh, předřečníci. Tady se to týkalo také obtížné otázky víz. Je jasné, že je někdy velice obtížné získat vízum a toto může být překážkou pro cestovní ruch. Ovšem, já se domnívám, že můj předřečník, můj předchůdce také hovořil o nutnosti Eh, jak zjednodušit eh, vstup a přístup do Evropské unie, protože někdy jsou tady také rodinní příslušníci, kteří chtějí cestovat, ale máme na druhé straně také problémy s ilegální migrací a my často hovoříme také o lidech, kteří se snaží dokonce za ohrožení života překročit středozemní moře. To je také forma cestovního ruchu a ilegální migrace souvisí také s tím, že se lidé objeví na výsostném ozemí státu a tam se tváří, že jsou turisté, tam zůstanou, ale přesáhnou období, které tam smí zůstat. A to je také problém, který musíme řešit. Claudia Montero?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 což je velice periferní region a e, ten e, také e, velice těží z turismu. A já bych chtěla poděkovat paní ministrini za to vysvětlení jednotlivých priorit a chtěla bych také poděkovat za srozumitelnost té prezentaci. Já souhlasím s většinou toho, co říkali kolegové a soustředím se pouze na tři věci, které považuji za diskutabilní, ale zároveň důležité. Je samozřejmě potřeba třeba rozlišovat eh, specifika jednotlivých členských států. A mě by zajímalo, jak vidíte možnost podporovat malé a střední podniky a tím myslím také mladé podnikatele, kteří konkrétně pracují v sektoru cestovního ruchu. Eh, jakým způsobem chcete zajistit jejich vyšší konkurenceschopnost na mezinárodním poli? A potom mě zajímá ještě další otázka a sice, že nyní dochází k e, nárůstu těch výletních pladeb a já, jak říkám, já pocházím z nejvzdálenějšího regionu a tyto výletní plavby jsou pro náš region naprosto zásadní. A mě by zajímalo, jak tedy se díváte na ten nárůst zájmu a jak budete tuto otázku řešit. A na závěr třetí otázka e, a e, chtěla bych využít příležitosti zdůraznit, že je důležité mít přístupný cestovní ruch tak, abychom mohli e, odstraňovat veškeré překážky pro zahraniční turisty se zvláštními potřebami, například e, pro osoby s postižením a tak dále. Protože turismus je důležitý pro všechny ekonomiky Evropské unie, ale zejména pro jižní země Evropská unie je ekonomie, která může vytvořit růst v zemích, jako je Portugalsko, Španělsko nebo v Řecko. V roce 2014 v Portugalsku se zvýšily příjmy z turismu o 12 a měli bychom se postarat o to, aby ten potenciál byl využíván ještě více aby eh, cestovní ruch spojoval všechny aktéry, abychom mohli vytvořit evropskou eh, turistickou platformu. Eh, nejde tady pouze o nějakou laboratoř pro různé nápady a ideje, ale také o sdílení osvědčených pracovních postupů. Já vám přeju hodně zdaru, paní ministrině, během vašeho předsednictví protože opravdu eh, zabýváte se turismem realisticky a je velice důležité eh, posilovat naši globální konkurenceschopnost, jak už jsem říkala. Děkuji. Děkuji. To tedy byly naše otázky. A teď jsme velice napjatí na odpovědi a prosím vás, abyste se omezila zhruba na 10 minut. Jak jste viděla, tak e, náš výbor se velice zajímá o cestovní ruch. Máme radost, že jste s námi a těšíme se na vaše odpovědi. E, děkuji. E, paní předsedky, pane předsedo, já se snažím zodpovědět všechny dotazy. A dovolte mi, abych začala od aspektu bezpečnosti které tady několik řečníků zmínilo. Já bych ráda zdůraznila tolik, že Evropská unie musí mít bezpečnou eh, turistiku. A samozřejmě, že je třeba minimalizovat eh, rizika a podporovat vnější i vnitřní spolupráci. Také eh, pohraniční orgány, stejně jako policejní orgány, by měly spolupracovat a zaměřovat se na problémy, které se týkají eventuálních mezer v naší bezpečnostní situaci každém případě potřebujeme prevenci a je důležité, aby všechny sektory, které se to týká, byly do toho zapojeny, včetně migračních orgánů, politiků, eh, těch, kdo se zabývají sociální politikou a tak dále. Eh, pokud jde o nedávné události v Paříži, a o to, co v tomto směru podniká předsednictví. Předsednictví eh, toto pokládá za velice závažné ohrožení cestovního ruchu. Přirozeně, že to není vlastně nová věc, Evropská unie dnes už má celou řadu nástrojů a strategií pro boj proti terorismu ale měli bychom uvažovat o tom, jak eh, by bylo možné všechny tyto mechanismy implementovat aktivněji. A jak už jsem vám říkala, je třeba pracovat na vnitřní úrovni v rámci Evropské unie a samozřejmě také s vnějšími partnery Evropské unie. Zároveň mi dovolte zdůraznit, že zasedání Rady 12 února přijalo konkrétní opatření k dalším krokům, které je třeba podniknout proti terorismu. Dovolte mi rovněž zdůraznit, že my, jakožto předsednictví, budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom eh, zapracovali otázky boje proti terorismu do programu Evropské unie. Eh, pokud jde o vízové otázky, o otázky liberalizace víz, na to také tady padaly dotazy. Předsednictví se zaměří zejména na eh, vizový kodex a na vůbec požadavky, které musí být splněny pro cestování. Cílem vízového kodexu je usnadňovat eh, turistické eh, cestování za účelem turistiky a zjednodušit také právní rámec a zároveň udržovat bezpečnost na vnějších hranicích a zároveň podporovat eh, práci v rámci Schengenu. Každopádně předsednictví se bude snažit dosáhnout maximálního pokroku a budeme se snažit, abychom získali mandát, abychom mohli začít eh, jednat s parlamentem o těchto otázkách vízového kodexu. Pak je tady další věc, na které pracujeme, a to jsou turistická víza. A eh, tady eh, se snažíme vyřešit určité právní vakuum, které máme v šengenském nařízení, které pokud jde o eh, provolení ke krátkodobému pobytu, eh, představujeme si, že by eh, vlastně bylo vytvořeno nové, nový tý vízem pro cestující, pro turisty, pokud se předpokládá, že délka pobytu nepřesáhne 90 dní v jednom členském státě. Pokud jde o e, tuto legislativu, pak lotyšské předsednictví bude uvažovat, usilovat o maximální postup a budeme pracovat dále na základě návrhu komise. Byly tady také vyjadřeny obavy ohledně společné značky um, pro Evropskou unii a versus jednotlivé regiony, jednotlivé státy, co z toho je vlastně důležitější propagovat, nebo jak to dělat. V každém případě jsou, eh, to, toky turistů jsou určitě velice důležité a také společná evropská dimenze evropského cestovního ruchu je důležitá, ale těm vzdáleným trhu musíme prokazovat naši jednotu, abychom eh, nevypadali jako někdo, kdo navzájem eh, mezi sebou konkuruje, abychom vlastně nevykládali prostředky na vzájemnou konkurenci. Naopak se musíme snažit eh, vytvářet reklamu pro Evropskou unii jako celek. To by se mělo také obrážet v těch produktech, které budeme nabízet. Eh, turisté by také měli mít informace, jak eh, mohou cestovat z jednoho regionu do druhého, jaké se nabízejí inovativní produkty. A ráda bych tedy zdůraznila ty kroky, které už byly dokončeny. Ku příkladu, Evropská komise Eh, navrhuje um, reklamní kampaň Evropa, kdykoliv jste připraveni. Je to eh, krátké video, trvá tři minuty a eh, fantastickým způsobem představuje ty nejvýznamnější oblasti Evropské unie. To je takový konkrétní případ, jak se to dá dělat. Můžeme pochopitelně hledat i další způsoby, ale je důležité, abychom hovořili jedním hlasem ve snaze přitáhnout eh, toky turistů do našich regionů. Dále bychom měli pracovat na tom, jak tyto toky turistů eh, se budou eh, rovnoměrně rozkládat po Evropské unii, protože jestli chceme turistům ukazovat celou rozmanitost Evropy, jazyky, různá kuchyně, pokud je o e, to, co by se dalo dělat na úrovni evropských institucí, Komise se věnuje otázkám e, cestovního ruchu. Je vytvořena pracovní skupina Task Force, která e, se zasazuje o propagaci Evropské unie na vzdálených trhích. Provádí průzkumy trhu, a rovněž eh, schromažďuje informace o inovativních nástrojech a eh, zaměřuje se na výměnu informací. Dále plánujeme uspořádat eh, konferenci Evropské Task Force pro Evropskou pro cestovní ruch. Bude se to konat 22. dubna a tam posoudíme možnosti zvýšení konkurenční schopnosti Evropské unie, jak lépe eh, řešit ty problémy, ty výzvy, které představují i vnější aktéři. Dále tady byly dotazy na další aspekty cestovního ruchu, například zda by e, Evropská unie měla mít společnou politiku v oblasti cestovního ruchu. Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom e, se na naše zdroje podívali pragmaticky a abychom vyhodnocovali, kde máme jednotlivé silné stránky. Tady bych chtěla poukázat například na spolupráci mezi baltskými státy. My jsme totiž dospěli k závěru, že bude efektivnější, když budeme spolupracovat. a když budeme společně zastoupeni na různých akcích a budeme se vlastně společně snažit lákat turisty z různých zemí. A chceme také společně pracovat s novináři, s různými cestovkami a podobně. Pokud je o infrastrukturu a mm, otázky dopravy a také výletní plavby, pak eh, podporujeme práci, nebo chceme navázat na práci, kterou vykonalo italské předsednictví, které se mimochodem snažilo podporovat spolupráci mezi různými oblastmi cestovního ruchu. Důležité je dospět k takové situaci, kdy bude politika cestovního ruchu zapracována do jiných oblastí, jako je logistika, doprava, kulturní prostředí, kultura, životní prostředí. To všechno by mělo být eh, ve vzájemné spolupráci. Důležité je také zlepšovat eh, infrastrukturu, která se týká mm, kulturních památek a eh, přírodního dědictví. Aby se uchovala a prosazovala rozmanitost a abychom čelili těm antropogenním eh, tlakům na životní prostředí a památky, které turisté představují. Pan Kramer mimochodem zmínil eh, také cyklostezky například, napří, eh, Máme tady zajímavou cyklostezku železné osob, eh, opony. Je to skvělý projekt, protože to vlastně eh, má nebo prochází to přes eh, několik států. A na této cyklostezce se mají turisté chovat tak, aby to bylo příznivé vůči životnímu prostředí a zároveň to něco tím dělají pro své zdraví. E, v Lotyšsku zase máme projekt, e, je to cyklostezka, která vlastně vede po pobřeží více než 500 kilometrů a cyklisté, turisté mohou navštěvovat různé e, tudy, kulturní památky, také některá místa, která nejsou tak dobře známá. Je to velice dobrý projekt, který v takové práce je třeba pokračovat a dále je rozvíjet. Eh, jsou, je třeba také upozorňovat na ta místa, která jsou stranou od hlavních turistických tras. Dále tady byl dotaz na financování a jak eh, vůbec eh, tímto způsobem podporovat cestovní ruch. Měli bychom zmínit také, jako jsme program, program, strukturální fondy, z nich je možné podporovat eh, různé projekty a spolupráci mezi členskými státy. Samozřejmě, že je třeba brát potaz také národní financování a financování z národních a regionálních zdrojů. To je důležité a eh, jako doplněk ke zdrojům z, Evro- z úrovně Evropské unie. Eh, zmiňovaly se tady také legislativní otázky a snižování administrativního břemene. Já s vámi naprosto souhlasím. My během našeho předsednictví chceme vyhodnotit um, eh, legislativní akty, programy eh, z hlediska toho, aby byly slučitelné, aby byly přátelské, příznivé vůči malým a středním podnikům, aby nevytvářely nějaké další administrativní břemeno. Máme na mysli horizontální politiku a vlastně na pracovních skupinách se horizontálním způsobem analyzují právní aspekty všech těchto věcí. Zajisté, že eh, digitální ekonomika je jednou z priorit lotyšského předsednictví a proto je pro nás velmi důležité, aby se všechny nové právní akty analyzovaly také z hlediska digitální perspektivy a z hlediska eh, digitální dostupnosti. Pravděpodobně jsem zodpověděla většinu dotazů. A vzhledem k tomu, že máme omezenou dobu k dispozici, nepředpokládám, že bych mohla zodpovědět úplně na všechno. Děkuji vám za pozornost, bylo mi potěšením, že jsem se mohla přijít a vyměnit se s vámi informace a e, říct se vám, jak my se na věci díváme. Dank. Děkuji vám srdečně. I my jsme byli rádi, že jste mezi nás přišla za vaši prezentaci. Zájem o cestovní ruch je velký. My vám také přejeme velký pokrok v této oblasti a také lotyšskému předsednictví, neboť Lotyšsko má poprvé tedy funkci předsednictví a my se těšíme další, na další spolupráci s vámi a také přejeme vám další úspěchy v této oblasti. Děkuji vám. Oh, takže nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je bod číslo 17. Vítám tady mezi námi pana Brujnixe, který je výkonným ředitelem Evropské agentury pro životní prostředí. So, ich glaube, dann können wir anfangen. Ich begrüße... Tak si myslím, že můžeme začít. Vítám pana Brojnixe, který se vyjádří k politickým vlivům dálkové dopravy na životní prostředí a my bychom nyní také by mohl hovořit o tom, jak to dopadne, když bude přerušena či odstraněna nákladní doprava na určitých trasách takže nyní se těším na jeho prezentaci. Prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo, za pozvání e, za příležitost prezentovat výroční zprávu EEA o e, dálkové dopravě a životním prostředí. E, já bych chtěl Já bych chtěl říci, že EEA má poměrně dlouhou tradici v práci na problémech dopravy a životního prostředí. Od roku 2000 vydáváme výroční zprávu o e, dopravě a životním prostředí, takže letos e, oslavíme 15. výročí už. A ve zprávě za rok 2014, kterou dnes budu prezentovat, jsme schromáždili informace a vyhodnotili situaci v dopravním sektoru a e, to, jakým způsobem jsou naplněny splněny cíle e, v oblasti životního prostředí. Většina těchto cílů e, byla sformulována v roce 2011 e, dokumentem o dopravním sektoru. Když se podíváme na dlouhodobé cíle v oblasti dopravy a v oblasti skleníkových emisí, tak do roku 2050 je cílem snížit skleníkové emise o 60% v porovnání s rokem 1990, jak víte. A jaká je situace dnes? Dnes celkový, v celkovém podílu skleníkových plynů sektor dopravy tvoří asi 25 konkrétně 24,3 podle našich nejnovějších dat. A když srovnáváme sektor dopravy s jinými sektory, eh, tak eh, je poměrně atypické, že jde tady o jediný velký evropský eh, ekonomický sektor, kde emise skleníkových plynů se od roku 1990 zvýšily. Teď jsme asi 20% nad úrovní, nebo nad cílem z roku 1990. Přestože celkově se emise naší ekonomiky snížily zhruba o 20 v letech 2007-2008 došlo ke zlomu eh, tohoto trendu a jsou proto tři hlavní důvody, které jsou, myslím, důležité pro tento výbor. Eh, za prvé, eh, vzhledem k ekonomické krizi došlo k poklesu poptávky po dopravě, při nejmenším v některých částech Evropy, a za druhé je to výsledkem politických zásahů, jako jsou opatření o účinnosti paliva, které vznikly v této době Evropě, tak ty také eh, přispěli svým dílem. A za třetí, začali jsme sledovat, začali jsme si všímat změny spotřebitelských návyků, zejména u mladých lidí v městských oblastech. Když se přesunu k dalším cílem v dopravním sektoru Evropy, které se týkají těch 60% snížení emisí, do roku 2050 eh, také chceme snížit eh, eh, emise o 40% v sektoru mezinárodních plavidel. A krátkodobějším cílem potom je 10% desetiprocentní podíl obnovitelných energií v dopravě. Máme samozřejmě e, nové, nové nařízení o e, emisích vozidel e, do roku 2020, které stanovuje hranici 95 gramů CO2 na kilometr. Teď, když si vezmeme sektor dopravy, tak ten sektor není jednolitý. Dá se rozdělit různými způsoby a jedním způsobem je zkoumat nebo učinit ten rozdíl mezi osobní dopravou a nákladní dopravou. V Evropě zhruba 42% e, z celého sektoru tvoří e, přeprava nákladu a 60% přeprava osob. Když se podíváte na čísla, e, tak je poměrně zvláštní, že 25% celkové dopravy vzniká v městských oblastech. My víme z případových studií a z výzkumu, že je tady velký prostor pro jaksi hýbat tímto číslem nahoru i dolů v závislosti na místních opatřeních v jednotlivých městech. Eh, důležitou legislativou z hlediska energetické účinnosti v dopravě, a řekl bych, že úspěšnou legislativou, eh, je eh, stanovení průměrných emisí pro nová vozidla. Tady jsme předběhli dobu o dva roky. Evropští výrobci automobilů už nyní splnili cíle na rok 2015. Nyní jsme na 127 gramech a cílem bylo 130 gramů pro rok 2015 a pokud ten trend bude takto pokračovat, tak jsme na dobré cestě k tomu, abychom dosáhli těch 95 gramů CO2 na kilometr v roce 2020. Tady eh, je jeden problém, který zdůrazňujeme ve zprávě a to je jaksi přenos eh, té situace z laboratorních podmínek do reálného silničního provozu. Víme, že u menších vozidel může dojít k, na, k rozdílu 20 až 25 a u eh, velkých vozidel to může být až 30 nebo jedna třetina celkové spotřeby paliva. Chtěl bych také upozornit na to, že je velký rozdíl mezi tím, čemu říkáme eh, účinnostní zisk a celkové eh, snížení zdrojů. Eh, Evropa je velice úspěšná ve snižování ve zvyšování palivové účinnosti spalovacích motorů, ale zároveň je čím dál více aut na silnicích a nákladáků, najezdí se více kilometrů, a to vede k celkovému nárůstu využitých zdrojů v dopravním sektoru. Myslím si, že je to dobrá ilustrace toho rozdílu mezi přístupem účinnosti, který může být e, úspěšný, a celkovému e, přístupu absolutního decouplingu, jak tomu ve své zprávě říkáme. E, dalším úspěchem je to, že celkově jsou striktnější emise v, de, v evropské dopravě, což vedlo k vedlejším pozitivním e, efektům e, v případě znečištění ovzduší. E, celková celkové snížení znečištění, které vzniká z, z, z dopravního sektoru. Teď tady hovořím o částicích pod 2,5 a také o oxidech síry a dusíku Jedinou výjimkou e, tohoto snižujícího se trendu je zatím sektor letectví, protože tam e, došlo k velice prustému velice prudkému nárůstu poptávky, ale jinak e, ten tlak na životní prostředí ze strany dopravního sektoru, pokud jde o znečišťující prvky v ovzduší, tak ty se snížily, jakožto vedlejší účinek širší regulace. Když regulujeme dopravní sektor, je důležité eh, uvědomovat si rozdíl zase mezi tou osobní a nákladní dopravou protože ta, ty mají poměrně rozdílný dopad na celou řadu eh, znečišťujících prvků v ovzduší. Takže nechci tady zabíhat do detailu, ale například u oxidu síry víme, že nákladní doprava tvoří přes 95% eh, celkového dopadu, zatímco u OCO eh, jsou to zejména osobní auta. Takže tady je zapotřebí rozdílných regulačních přístupů, abychom dosáhli kýžených výsledků. Navzdory snížení části cové hmoty v ovzduší a dalších polutantů eh, stále ještě tři z deseti Evropanů v městských oblastech eh, žije v místech, kde eh, dochází k překračování eh, denních limitních hodnot. A když eh, se, když se podíváme na limity Světové zdravotnické organizace, tak podle, ty, tyto limity překročuje až 9 z 10 Evropanů. A pokud jde o zdraví a životní prostředí, je z toho tedy vidět, že stále ještě je tu co zlepšovat. Jedním z eh, otázek budoucnosti jsou vozidla na alternativní pohon, ať už jde o biodiesel, eh, LPG nebo elektrická auta nebo hybridy, tak ty v současnosti tvoří pouze 0,5 nově registrovaných vozidel v Evropě. Přestože eh, když do toho zahrneme i E, e, e, evropský hospodářský prostor, včetně Norska, tak tam je to asi 10%, čili 20 násobek evropského průměru. To je tedy citlivé politické rozhodnutí. Politika může mít velký dopad na průlom těchto zatím okrajových trhů. Ten velký pokles vozidel na pohon LPG je způsoben také e, politickým zásahem. Velké členské státy jako Itálie a Francie v letech 2008 a 2009 se rozhodly posunout finanční mechanismy e, ve prospěch e, LPG a okamžitě došlo k poklesu. Takže zase tady je, to, je vliv politiky patrný na situaci v dopravě. Pokud jde o dálkovou dopravu, která tvoří asi 75 u nákladní dopravy, tak tady bych se soustředil zejména na mezinárodní leteckou přepravu a na námořní dopravu které tvoří 20 všech oxidů dusíku, 70 emisí oxidů síry a 11 emisí částicové hmoty 2,5. Pokud jde o vyhlídky u e, letecké dopravy do roku 2050, tak to by se mohlo strojnásobit. Takže abychom to nějak e, skloubili s tím 60% cílem snížení do roku 2050, tak vzhledem k současnému trendu dopadu na životního prostředí je potřeba se zabývat touto situací, zabývat se případnými změnami. Když se teď podíváme na výhled eh, do roku 2017, pokud jde o nová vozidla, tak tady jsme celkem na dobré cestě ke splnění cílů. Pokud jde o cíle do roku 2020 a 2030 u obnovitelných zdrojů, u skleníkových emisí v dopravě, u nových vozidel a bezuhlíkové logistice, eh, tak tady ještě, na, tady ještě máme určité rezervy, ale eh, hlavní otázkou zůstává, co ta vzdálenější budoucnost, co rok 2050 a 60% snížení skleníkových plynů v dopravě a mobilitě. Myslíme si, že abychom tyto cíle splnili, budeme muset dělat více, než usilovat o vyšší účinnost. Já to eh, ilustruju takhle. Když máme plnou nádrž a ujedeme na ní víc kilometrů, to je něco, co nám jde. My jsme snížili spotřebu paliv. Když si vezmeme budoucnost nových technologií, soustředíme se na elektrický pohon, eh, jako je, jako byl Teslův velký sen, tedy eh, elektrické vozidlo, tak tomu říkáme technologický e, průlom. Pokud bychom ale všichni e, řídili to, to stejné auto Tesla e, stejný, po, po stejnou dobu, stejně naložené, tak přesto by to 16 hodin eh, denně vypadalo takto a vytvořili bychom celou spoustu dalších případů, kde je potřeba navýšit zdroje, protože baterie vyžadují zdroje, které v Evropě nemáme a tím bych jenom chtěl ilustrovat, že eh, abychom dosáhli dlouhodobých cílů, eh, tak eh, je důležité vnímat to i jaksi v těch přechodných hlediskách. Musíme přehodnotit systém dopravy a mobility, uvědomit si, kde, eh, jaké jsou naše potřeby, jaká je role eh, městského designu, jaká je role sociálních funkcí v městě, městského územního plánování a samozřejmě toho, jaká auta chceme, těch, v jakých typech měst nebo městských prostředí, kdo ta auta vlastní, jak se využívají, v kterou denní dobu a jaké typy emisí eh, emitují. Samozřejmě chceme auta bez emisí, takže eh, technologie je i nadále velice důležitá, ale pokud chceme dekarbonizovat sektor mobility, tak nestačí usilovat pouze o čím dál vyšší účinnost nebo se spolehat na nové technologie. Bude si to žádat všeobecnější přístup. Já na závěr ukážu dva slajdy. Jeden z nich se týká projektu, o kterém jsme psali zprávu a šlo o přizpůsobení dopravy klimatickým změnám v Evropě. Já o tom nebudu hovořit příliš dlouho, ale chtěl bych říci, že doprava a mobilita jsou naprosto zásadní pro Evropu, jak pokud jde o dobré životní podmínky obyvatelstva, tak pro ekonomiku. Je to velice složitý systém, který je závislý na obrovských infrastrukturách, obrovském kapitálu, e, vysokých technologií, ale zjišťujeme, že je poměrně zranitelný vůči klimatickým změnám. Pokud tedy chceme mít nějakou dlouhodobou vizi v oblasti dopravy a mobility, e, měla by obsahovat e, alespoň v některých částech Evropy také projekty zaměřené proti klimatickým změnám. A potom bych chtěl bezostyšně využít deseti vteřin a oznámit vám, že příští týden e, Evropská agentura pro životní prostředí e, bude představovat tu zprávu, kterou vytváříme jednou za pět let. Bude to e, zpráva o situaci a výhledu do roku 2015, která zhrne všechny dostupné informace. Budeme tu zprávu prezentovat také v Evropském parlamentu a spoluorganizátory jsou vaši kolegové Benedek Javor, José Inacio Faria a Jo Leinen. Příští týden se bude v Bruselu konat celá řada akcí okolo této zprávy. Je to, nej, je to náš nej, je to vrcholný výsledek naší práce, takže samozřejmě jste velice vítáni na jakoukoliv z těchto akcí. Tak pane předsedo, tím bych chtěl skončit a děkuji vám za příležitost pohovořit. Pane Brojningsi, já vám srdečně děkuji za zprávu. Také jsme vám distribuovali brožuru, kde se můžete dočíst ještě další detaily. Je důležité, že jste hovořil o významu dopravní branže. Já vždy říkám, že bez změny mobility nezastavíme klimatické změny a tyto zastaví, zastavit musíme. Jestliže nahradíme automobilismus elektrickými automobily, tak také k žádné velké změně nedojde. Takže záleží především na technických změnách a, a také záleží na individuálním chování. My jsme přesvědčeni o tom, že můžeme chránit jak o mobilitu, tak i klima a životní prostředí. A o to nám jde. A nyní zahajuji rozpravu. A nejdříve pan Vin Van de Kam, který bude hovořit jako první. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám velice za eh, mimořádně jasnou prezentaci výzkumu, výsledků výzkumu. Já jsem si byl vědom toho, že nám zbývá ještě mnoho práce v dopravním Eh, sektoru, ale nějak mě uniklo, že situace je až tak strašná. Ale na rozdíl od předsedy já vidím více příležitostí než hrozeb. A myslím si, že to je způsob, jak bychom měli eh, postupovat dopředu. Já sám mám eh, motocykl a možná nemám právo tady hovořit, protože opravdu jsme velkící znečišťovači, zejména když se motorky používají pro turistiku ale v přeskumu Bílé knihy bych se chtěl zejména zaměřit na městskou mobilitu. Myslím si, že je velice důležité, aby e, se komplexně změnil pohled na městskou dopravu a městskou mobilitu. Existuje e, celá řada navrhovaných změn, které navrhuje Mezinárodní unie, bo unie v mezinárodní dopravy. A když se podíváte, kolik lidí eh, žije ve znečištěných městech, když se podíváme a porovnáme si to i s číslem, tak je to opravdu strašná situace. Já vlastně nechápu, kdo je tady hlavně na vině eh, mluvil se o autech, ale třeba se vůbec nezmiňoval vlaky. Eh, pak eh, se tvrdí, že nákladní auta, pokud odpovídají Euro 5 nebo 6, že to odpovídá potřebám. Pak ale jsou tady také vodní cesty, letecká doprava. My víme, že pokud je o vnitrostátní vodní cesty, víme, že často jsou velice dlouho poštěny motory, ale rád bych věděl, kdo je opravdu tím hlavním vynikem, kdo hlavně zavinuje znečištění. A tím se dostávám k tomu hlavnímu, co chci říci. Městská rada v Paříži zakázala všechna vozidla, která jsou starší 20 let, nemají přístup do města. A mnoho eh, sběratelů eh, starých eh, aut Ehm, jsou ehm, tím velice zklamáni. Myslí si, že padly eh, za oběť statistikám, ale opravdu eh, tato auta znečišťují více než nová. Můžete nám něco říct o starších ehm, autech ve městech? Možná vám to přijde jako drobnost, ale pro ty fanoušky, pro ty sběratele, to je vysoce envy, velice eh, emoční záležitost. Samozřejmě tímhle se hlavně zabývá výbor Envy, ale my jsme k těmto věcem blíž. Ne, samozřejmě se také zabýváme městskou dopravou, ale dnes se zabýváme především dálkovou dopravou. Pan Koch, já bych vám chtěl poděkovat, pane Bruningsi, za vaši prezentaci i za socialisty. Opravdu jste nám prezentoval důležitá čísla, která nejsou nová, ale ukázali se v plném aktuálním světle. Vy jste hovořil také o tomto, o autu Tesla a já jsem jedním ze šťastlivců v této místnosti, které jí to, tímto vozidlem jezdí. A vy jste také hovořil o inovacích, které jsou důležité. Vy jste hovořil o dlouhodobé perspektivě, kterou potřebujeme v oblasti mobility. Tady vás zcela podporuji. A to je věc, která nám ještě v evropském prostoru podle mého názoru chybí. Ale členské státy často bývají těmi, které jsou e, součástí problému a ne součástí řešení. A jeden příklad této souvislosti. Vy jste hovořil o 0,5% e, registrovaných e, nových řešeních. A já jsem byl zpravodajem pro tuto oblast a já vám musím říci, že na trialozích bylo velice těžké prosadit původní návrh komise, který byl podle mého názoru velice dobrý. A jakým způsobem, e, tedy jak těžké bylo, e, e, bylo možné nalézt řešení společně s členským státy. E, bylo to přímo ďáblovo dílo někdy pro členské státy a přesto přeze všechno jsme dospěli ke kompromisu, který je dobrovolný a který má podnítit členské státy k tomu, aby e, splnili určité cíle. A proč o tom hovořím? Vy jste se zmínil také o e, cílech například z a hovořil jste také o procentech z letecké dopravy, které, eh, jaké emise jsou zde eh, produkovány. A já si myslím, že to, co nám v EU chybí, je jakýsi road plan nebo master plan, je Důležité je, že se musíme dívat na mobilitu celkově v EU. Musí být do toho zahrnuty všechny e, dopravní možnosti a také musíme znát různé náklady e, které budou vykazovány. Ať je budeme vykazovat na kilometr nebo jinak, ale ty to musíme znát. Neboť každý aktér z této oblasti se zmiňuje o svých nevýhodách. Každý tedy dopravní modus nám říká, že je v nevýhodě oproti jiným dopravním eh, prostředkům. My potřebujeme přehled, my musíme znát stav situace v EU, tak abychom mohli z toho vyvodit správné legislativní opatření. A já se domnívám, že k tomu určitým způsobem pozitivně přispěla e, Bílá kniha, e, která byla dobře formulovaná a také Evropský e, parlament také samozřejmě ví, do kterých dopravních cest má nejvíce investovat, to jsou železnice a vodní cesty. A v minulých letech tady vznikla určitá znepokojení, protože přicházely určitá doporučení, která se neorientovala na pozitivní cíle. Takže my potřebujeme znát celou situaci, my také musíme znát takzvané eh, zisky z účinnosti a také potřebujeme nové technologie, ať se bude jednat o elektrická auta a nebo také pohony na plyn a nebo také potřebujeme snížení spotřeby, což je také car sharing. Vy jste také hovořil o tom, že se málo provádějí správné územní plány, e, protože nemá smysl smysl e, něco plánovat, jestliže městské plány, urbanistické plány vůbec nezohledňují inovativní dopravní prostředky. A ještě na závěr poslední bod. Vy jste hovořil také o dopravě e, v určitých špičkách a o tom hovořil také kolega, protože my tady sice hovoříme o dálkové dopravě, ale musíme především snižovat eh, eh, emise z městské dopravy. A možná, že bychom také měli zvážit spoplatnění v této oblasti. Ale myslím si, že vaše čísla byla jasná a je jasné, z nich jasně vyplývá, že v oblasti mobility musíme vstoupit do nového věku. Gesine Meiser, děkuji vám, pane předsedo, já mám ještě několik připomínek již k řečenému, já se budu snažit věci neopakovat, ale je samozřejmě důležité, abychom e, řešili stále rostoucí dopravu a my musíme zde se snažit snížit emise. V této souvislosti je také důležité, abychom viděli, co můžeme u jednotlivých dopravních prostředků zlepšit. Ale na silnici bude stále větší provoz, protože nemůžeme všechno přeložit na železnici a na vodní cestu. A zde musíme se snažit například o ekologické varianty, což je, jsou delší nákladní vozy, protože jenom to je ekologičtější. A také musíme se snažit o inteligentnější dopravu dopravní koncepty. Eh, v městech eh, máme zácpy, ale také máme zácpy na dálnicích, například v Německu A2, to je dobrý příklad. Tady máme inteligentnější eh, řízení dopravu a když se opravdu auta řídí tou inteligentní dopravní cestou, pak se ušetří jak čas, tak i emise. Já jsem byla také zpravodajkou o Clean Power Package a zde se musíme snažit o jejich implementaci, ale cíle, které zde byly stanoveny, nebyly dostatečně ambiciozní. A vy jste také hovořil o e-mobilitě, to je opravdu malé procento, bohužel, a to samozřejmě souvisí také s čistou infrastrukturou, ale také se musíme ptát, odkud bude pocházet elektřina. Já jsem nedávno eh, no, viděla pozitivní příklad, a to bylo na stanici Tyfu v Hanovru. Těří tam nabízí eh, e-mobilitu pro všechny uživatele. A Eh, proud, který tam nabízejí, to je sluneční energie. Oni mají solární panelu na střeše a také na ostatních budovách a oni produkují daleko více energie, než dokáží spotřebitele. A to je dobrý příklad, který nám může být vzorem. Takže takovéto solární panely lze vybudovat eh, v různých městech. A pokud se týče městské dopravy, eh, tak o té se již hovořilo, potřebujeme efektivní hromadnou dopravu. A Eh, manažer budoucnosti bude pravděpodobně jezdit na elektrických kolech. Dokonce i v Mexiku, které jsem nyní navštívila, se jezdí na elektrických jízdních kolech. A tady musí také územní úřady v jednotlivých městech eh, využ- eh, přemýšlet o využívání těchto elektrokol. A pokud se týče letecké dopravy, která způsobuje hodně emisí, podíváme-li se na to, kdybychom měli společné eh, eh, evropský letecký prostor, tak bychom hodně vyřešili, protože nadále se jezdí delšími trasami, což způsobuje ve větší emise. A také by bylo dobré, kdyby letiště využívali solární energii. Eh, tady bychom mohli také snížit například hlučnost to bylo několik připomínek z mé strany. A nyní jak Kölen a já vás prosím, aby vy tam vepředu jste si povídali potichu. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Největší změna, kterou potřebujeme po celé Evropě, se odehrává v hlavách lidí. A tato změna je největší a nejsložitější změnou ze všech. My potřebujeme přeshraniční spolupráci mezi všemi sektory a já říkám, že v Evropě přeshraniční spolupráce nefunguje dostatečně. Ani zde v Evropském parlamentu e, mezi aktéry v oblasti energetiky a dopravy. My děláme cosi, aniž víme, co dělají ti druzí, a to je plítvání zdroji. My bychom především potřebovali velké pilotní projekty všude v Evropě, které by měly co dočinění v doprav, co dočinění s dopravními inovacemi, také s jízdní technologií a s dalšími aspekty. Tyto projekty by se také týkaly toho, co, jak se má naložit se starými auty, co by se mohlo udělat s retrofittingem, jak by se dala eh, přizpůsobit stará výbava aut novým požadavkům. A tady bychom mohli také udělat mnoho příspěvky, neboť my máme zdroje, které nejsou správně využívány. To znamená, staré nástroje, přístroje by mohly být adaptovány. To je také e, politika v oblasti životního prostředí. Nemusí se všechno staré vyhodit, dá se to také e, modernizovat. Klimatická politika nám také dělá starost. A společný vzdušný prostor trpí tím, že nemáme společná řešení. My tedy potřebujeme koordinaci a potřebujeme také společná řešení i ve velice složité oblasti, neboť to se týká především cen. Ceny je to, co lidi zajímá a rostoucí emise v dopravě, to je starost na globální úrovni a proto by byly důležité pobídky k moudrému chování, k inteligentnímu chování. O tom bychom měli společně v Evropě přemýšlet. Já jsem toho názoru, že takováto řešení by byla dobrá pro všechny a v těchto oblastech by měla být na čele Evropa. My také musíme zvážit změnu mobility lidí. Když toto všechno vyřešíme v Evropě, pak by to mohl být exportní eh, produkt Evropy, protože tyto problémy mají všechny země na světě Číně, v USA a jestliže my budeme na čele a průkopníkem, pak eh, tyto, tato řešení můžeme prodávat celému světu, ale to eh, vyžaduje především změnu myšlení. Děkuji a nyní Karin Madeli. Merci, monsieur le directeur, pour votre euh, présentation. Děkuji vám, pane řediteli, za vaši prezentaci za prezentaci výroční zprávy za tento rok o e, dlouho, o dálkové dopravě a znečištění. K té první části. Ano, máme indikátory, které měří pokrok a to zejména v cílech životního prostředí a mě by zajímalo, e, jaký dopad mají evropské standardy vozidel na náklady e, dálkové dopravy. Hovořil jste o letecké dopravě a jaký je dopad letecké dopravy na klima. Nemyslím teď jenom emise CO2, ale také ten reálný dopad v oblasti skleníkových plynů. Za druhé, vy jste se nezmínil vůbec o zmírňování hluku nebo odstraňování hluku u dlouhodobé, u dálkové dopravy, který není v žádném případě zanedbatelný. Každý hovoří o městské mobilitě. E, Já jsem byla spravodajkou, nebo jsem spravodajkou zprávy, která nyní vzniká na toto téma. A zajímalo by mě, e, co si myslíte, jaká jsou ta nejdůležitější opatření, která je třeba přijmout, abychom zlepšili životní prostředí v městských oblastech. Jde tady o veřejné zdraví. My víme, že úrovně znečištění e, jsou vysoké a čím dál více rostou, lámou všechny rekordy. Zejména jde o znečištění naftou a tak dále. A mě by tedy zajímalo, e, jak si myslíte, že Evropa může dosáhnout nějakého reálného plánování v oblasti mobility. Samozřejmě e, závazného s ohledem na subsidiaritu a tak dále co si myslíte o e, městech a obcích, které chtějí zavést třeba neděli bez aut? Co si myslíte o dopadech takovýchto akcí? Funguje to? A dále e, k mobilitě. Jak můžeme e, pracovat na zelené logistice? A jak můžeme zajistit, aby zatím vším, aby to všechno skýtalo nová pracovní místa, nové příležitosti pro lidi? Jsou to samozřejmě otázky politických rozhodnutí. Průmysl ten už se rozhodl v oblasti vozidel v minulém století pro auta, ale v tomto století e, by e, auta neměla e, se těšit stejnému postavení. Měli bychom se také soustředit na vlaky, autobusy a tak dále. Myslím si, že jsme ještě velice daleko od nějakého řešení. Dále, co si myslíte o Junckerově plánu a e, jeho environmentálních aspektech? Já si myslím, že tady je obrovský problém. Já nevím, jestli jste analyzovali ty projekty jako takové, ale zkrátka, co si myslíte o e, aspektech životního prostředí v Junckerově plánu? Děkuji, Petr Lundgren. Děkuji za slovo, pane předsedo. Když hovoříme o účincích na životní prostředí v dálkové dopravě, tak já si myslím, že je trochu podivné, že ne že tomu neříkáme, že, že že se tady nezabýváme dlouh, delšími eh, kamiony, jako máme ve Švédsku, protože my eh, je používáme ve Švédsku a v Evropě eh, by to mohlo být podobně. Takový velký kamion přepraví například 21 tun papíru do jižní Francie a tak dále a to je v podstatě, to v podstatě je výnos. My máme dlouhou tradici ve Švédsku takovýchto vozidel, říká se jim megatraky a je jasné, že to že z hlediska životního prostředí by to bylo nejrozumnější řešení zkrátka naložit do jednoho auta více zboží. Právě tak by se dalo říci, že ne všechny země mají takovou infrastrukturu jako my ve Švédsku. My jsme vytvořili silniční síť takovou, aby vydržela jízdu takovýchto velkých kamionů a já nevím, jak to vypadá například v Německu, kde je více malých vesnic a ne všude by takové obří vozidlo projelo. Ale na druhou stranu se silniční sítí není přece žádný problém využít eh, auto na 70 tun, které by jezdilo na dálniční síti z, z jižního Německa do severního Německa a tam by se to na nějakém překladním terminálu přeložilo a dalo by se to eh, rozvést po menších silnicích. Ale právě u té dlouhodobé, u té dálkové dopravy z bodu A do bodu B mi připadá nejrozumnější z hlediska životního prostředí zkrátka větší a těžší nákladní auta, které přepraví více zboží tím by také ubylo aut na ulicích a e, méně aut by e, konkurovalo o zboží. Nebylo by tolik aut v každém e, parku a tak dále. Takže já si myslím, že to by se také mělo zkoumat, že by se mohlo využít této možnosti. Zkrátka naložit do jednoho nákladáku co nejvíce nákladů, aby se snížil dopad na životní prostředí. Děkuji. A nyní ještě chci hovořit já na závěr řečnického seznamu. Cíle, které jste jmenoval na začátku v lední dopravě do roku 2000 50, snížení o 50%, ale já chci říci, že kdo neudělá první krok, neudělá ani druhý a ani třetí. My potřebujeme krátkodobé cíle a my v dopravním výboru jsme byli vzorní, neboť my jsme ve Bílé knize jsme řekli, že se nespokojíme s cíle komise pro rok 2030 až 50 eh, a my jsme řekli, že chceme také pro oblast dopravy snížení o 20% do roku 2020. A jak se vy k tomu stavíte a jak to má lodní doprava zvládnout? My eh, máme směr v Evropě 0,1 až 0,5. Splníte také cíle v lodní dopravě do roku 2020? Eh, a druhý bod. Vy jste hovořil také o městské mobilitě. My víme, že v městské dopravě doprava Prava vlastně je zodpovědná za 70 škodlivých eh, emisí a také eh, se říká, že 90 dopravy a tras je kratších než 6 kilometrů. A vlastně by se to dalo snížit městské dopravě nejlépe. Ale jestliže se nyní podíváme na Junkrův plán, tak Junkrův plán se zaměřuje především pouze na silniční dopravu a nedalo by se také financovat z Junkrova plánu eh, městskou mobilitu, například hromadnou dopravu, železniční dopravu, eh, protože to by bylo skutečně nejlepší. U nákladní dopravy mě zajímá to, že my tady přemýšlíme o osobních autech a vy jste krásně řekl, co způsobila politika v souvislosti s stanovými cíly. A také automobilový e, průmysl se stále stěžoval, ale potom splnil cíle o dva roky dříve. A já tady musím říci, že její lobbysté jsou skvělí, ale proč se tato skvělá e, skvělý úspěch neuplatňuje také na nákladní dopravu. E, proč nedochází také e, k cílům, e, a proč se nestanovují cíle pro snížení emisí u nákladní dopravy? A tady všichni mlčí a tomu já opravdu nerozumím. Můžete nám to vysvětlit, my vás také dokážeme podpořit. A Bílá kniha je k dispozici, protože jedna věc je jasná, jestliže náklad kvalitní dálková doprava je obrovská a my nesnížíme nákladní dopravu, pak cíle nesplníme. A vy jste také hovořil o letecké dopravě. To je opravdu klimatický zabiják. Ale emise jsou také dotovány každý rok 30 40 milionů euro, protože oni neplatí daň, eh, daň z přidané hodnoty a to všechno potom financuje železnice. Ale potom opravdu musím říci, že letecká doprava je více dotována a já tady nevím proč. Můžete nám to zodpovědět a potom také biopaliva, o těch jste hovořil a hovořil jste také o elektrodopravě. E, vy máte správnou pozici, ale jestliže, e, jestliže auta, elektronická auta, když jezdí, tak nespotřebovávají nic, ale podívám-li se na celý životní okruh od produkce až po likvidaci, tak opravdu tento životní cyklus je u elektroaut horší než u jiných aut. A mně bylo řečeno, že normální auto ta eh, ta, na, materiál, náklady na materiál u normálních aut by se daly ještě snížit o 25%. To je asi všechno z mé strany, to jsou mé otázky a nyní se těším na vaše odpovědi. Thank you for the 96 questions. I will... Děkuji za těch 96 otázek. Já se pokusím to zjednodušit trochu tím, že nezodpovím na každou otázku eh, zvlášť, ale se skupím otázky trošku tematicky. Pokud něco přeskočím, tak jsem si jistý, že se ozvete. Ta první skupina otázek se týkala eh, životního prostředí v městech. A myslím, že jste se na to ptali z velmi dobrých důvodů. Já bych to řekl takto a odpověděl bych tím zároveň na eh, dotaz eh, z, francouzské strany a sice, jaká opatření je potřeba učinit v městských oblastech. Pokud považujete městský systém za e, značně komplexní, tak e, tady neexistuje žádná odpověď udělat to a to raz, dva, tři, jak možná e, se vám snaží namluvit někteří konzultanti, nějaké jednorázové řešení. Je potřeba brát úvahu specifika a staré středověké město, jako jsou Brugy, je úplně jiné než například Umeo ve Švédsku. Tam zkrátka ta urbání síť vypadá úplně jinak. Takže je zapotřebí vnímat infrastrukturu, dynamiku toho města a jeho vývoj v čase. Takže je potřeba vnímat kontext eh, každého města. Eh, za druhé, eh, celá řada měst v Evropě si vede velice dobře a daří se jim posouvat se k udržitelnějším dopravním modům. A já jsem měl to potěšení žít v Kodani poslední dva roky, kde přes 82% městské dopravy se děje buď na kole, to je 30%, a potom veřejnou hromadnou dopravou nebo pěšky. Tady nejde o nějakou jednu intervenci, tady jde o systém, který e, už tam e, existuje. E, je to systém, který je velice dobře zorganizovaný, Eh, první, co v Kodani udělali, to byly cyklostezky, dále je tam systém eh, organizací a společností, kde je zcela normální, že ředitel nebo manažer přijede na kole, pak se osprchuje, má tam svoje parkovací místo. Je to systém, který je propojený naprosto úžasně s hromadnou dopravou. Samozřejmě tím městem jezdí auta, ale je úplně jiným způsobem. Je to kompletní systém. A když se podíváme na veřejnou dopravu jako takovou, eh, tak tady je celá řada příkladů v Evropě, kde se investuje stejným způsobem do veřejné hromadné dopravy, ale s úplně jinými výsledky. Tady jde o to, jak co nejlépe naplánovat ten systém, tak, aby e, systém hromadné dopravy byl e, s vysokou frekvencí, aby byl kvalitní, čistý a tak dále, zkrátka, aby tím lidé jezdili. Já můžu hovořit ze své zkušenosti, že e, Kodaň je skvělým příkladem když se podíváte na to úžasné vlakové nádraží pod vaším parlamentem a chcete se dostat o tamtud na letiště, tak určitě víte, eh, o čem mluvím. Je neuvěřitelné, že něco takového se nedá snadno zařídit. Ano, příští rok já vím. Takže městské prostředí je velice komplikovaným systémem. Dále víme, že dopad dýzlových aut je faktem. Dýzlová auta v městském prostředí mají velice značný dopad. Musíme se tedy také zamyslet nad tím, co posiluje pozici dýzlových aut pro soukromé využití což souvisí s přízní daňového systému, jak silniční daň, tak palivová daň. E, souvisí to s ekologickými dotacemi, které jsou nebo nejsou škodlivé, ale souvisí to také s návyky Eh, já můžu říci ze, ze své zkušenosti z Belgie, že eh, dýzlové auto eh, je naprosto, naprostým standardem, když už chcete mít v Belgii auto. Takže zase ta problematika je složitá. Ale teď bych se chtěl přesunout k dalším problémům. A to je mechanismus nastavování cen který se používá obecně v systémech dopravy a mobility. Ten může mít obrovský vliv na výsledky. My máme z historie příklad Londýna, kde eh, mechanismy oceňování snížily na eh, poměrně malý počet auta ve městě, což má velký vliv na životní podmínky ale pokud bychom eh, podobné spoplatňování využívali inteligentněji, eh, mohlo by to mít vážný eh, dopad na poptávku v oblasti dopravy a mobility a také na to, kde a kdy by lidé používali různé dopravní prostředky. A pokud by se to udělalo jinak, v každé čtvrti jinak jednoho města, eh, tak by to bylo poměrně složité. Takže určitě by tady hrála roli i přeshraniční koordinace eh, a to mě přivádí tedy k přeshraničnímu aspektu, eh, o kterém někteří z vás hovořili. Já už jsem tady zmínil Kodaň jako e, zářný příklad, ale ono je to jenom 900 e, kilometrů odsud. A pokud bych tam chtěl jet vlakem, e, tak abych si vzal sebou pyžamo na cestu. Což je dost pozoruhodné. A já zase vím, že se tam staví tunel, který to v následujících letech usnadní, ale zase vytváření přeshraniční infrastruktury, která by umožňovala lidem rozhodovat se mezi jednotlivými prostředky, která by jim dávala na vybranou, tak to by chtělo nějakou akci na evropské úrovni, nějaké e, pokyny. Zda tedy existuje nějaký superplán pro Evropu, pokud jde o veřejnou dopravu, tak e, já myslím, že ne, že tento e, plán se týká i infrastruktury, týká se chybějících spojů, a e, usnadňování e, zisků v oblasti účinnosti. E, pak bych chtěl zodpovědět na otázky, které se ptali, zda by to nešlo dělat efektivněji. Ať už jde o velké kamiony, anebo o ty, o ty flying roads které by mohly být efektivnější. Ano, samozřejmě potenciál pro eh, efektivitu, pro zvýšení efektivity tady je. A pokud bychom chtěli snížit eh, skleníkové emise o 60%, potřebujeme všechny dostupné eh, prostředky a to okamžitě, abychom se posunuli určitým směrem. Ještě pár věcí, které považuji za nesmírně důležité, bych chtěl zmínit. Měli bychom eh, se vystříhat investicí do věcí, které nás jaksi eh, zablokují v dlouhodobé nestabilitě, neudržitelnosti. Protože můžeme dosáhnout cílu do roku 2020 mnoha různými způsoby. Tím, že se soustředíme na určitou oblast a soustředíme tím, myslím, vynakládání technologie, výzkumu zdrojů a tak dále. Pokud se tedy soustředíme na to, eh, co nám splní cíle do roku 2030 a 2050, tak tím vlastně se ten kapitál kapitál zablokuje v těch starých systémech a už potom nebude možné e, investovat do e, cílů do roku 2050 v té přechodné době. Takže tady opravdu je to na e, institucích a na soukromém sektoru zajistit, aby ty investice nevytvářely zisky účinnosti pouze v těch uzavřených systémech, ale aby také otevíraly volné pole pro dosahování těch nových cílů. A, da, a další důležitá věc, kterou bych chtěl říct, je, že to není vždycky, eh, neexistuje vždycky kompatibilita. Když hovoříme o alternativních pohonech, a to se týká také té otázky toho, e, jestli nejvíce znečišťují vlaky nebo co, tak zase, když se podíváte na alternativní pohony a e, jejich různé dopady, tak je zcela jasné, že pokud generujeme elektřinu na elektromobil nějakým vysoce znečišťujícím skleníkovým plynem, tak to není zrovna krok vpřed. Elektřina, kterou využívají vlaky, je odkázaná na zdroje elektřiny, a je otázka, jak efektivní jsou oni z hlediska skleníkových plynů. Pokud jde o to přímé znečištění způsobené tím dopravním prostředkem, to je, uh, jiná, to je jiná kapitola, ale u skleníkových plynů obecně je to zcela jasné. My jsme také vypracovali zprávu o nepřímých změnách využívání půdy a o uh, efektu biopaliv a došli jsme k tomu, že uh, biopaliva mají potenciál přispět k nalezení řešení, ale pokud se to neprovede správně, tak, je, tak vlastně ten výsledek nebude takový. Je potřeba přesně odměřit a navážit ty eh, jednotlivé eh, politické volby. Pokud jde o příležitosti pro Evropu a evropské technologie, tak ať už jde o zvýšení efektivity Chtěl bych říci panu Lundgrenovi, že e, existuje poměrně přesvědčivý e, výzkum, e, který říká, že když se to naopak přenese na ty nejnižší úrovně, tak, se to, tak jsou, to, jsou tady také velké zisky. Takže to jsou jaksi dva konce spektra, které by bylo možné zvažovat. Možná by vás to překvapilo, ale 25% výzkumu a vývoje v Evropě se zabývá přepravou. 25%, což je obrovské číslo. My tedy investujeme obrovské částky soukromých i, eh, i eh, do dalších prostředků z partnerství veřejného a soukromého sektoru do tohoto výzkumu. A e, úkolem pro Evropu je e, naplnit dlouhodobé cíle a já vám můžu připomenout, naše agentura to ví velice dobře. Sedmý akční plán pro životní prostředí má vizi e, nízkouhlíkové ekonomiky do roku 2050, zelené ekonomiky nebo oběhové ekonomiky a odolnosti ekosystému. A rozhodnutí v oblasti dopravy a mobility budou zcela zásadní proto, zda ty cíle budou e, v našich silách, e, to za prvé. A za druhé, když investujete do systému dopravy a mobility, tak e, regulace je tu proto, aby poskytovala měřítka. A já si myslím, že jsou to velice užitečná měřítka. Proto zda e, politiky a investice přispívají ke snižování uhlíkových emisí, zda posilují účinné využívání zdrojů a zda e, posiluje kvalitu ekosystému. Už nyní existují tři měřítka, podle kterých se dá posuzovat veřejné, posuzovat veřejné výdaje, ať už na státních úrovních nebo na úrovni Junkrova plánu. Já samozřejmě nebudu e, se politicky vyjadřovat k té agendě, to není úkolem e, vědecké agentury. E, myslím si, že naše zprávy a čísla hovoří zcela jasně o tom, kam si myslíme, že bychom měli a mohli investovat. Pak jsou také, myslím, dva nebo tři lidé zmínili hlučnost. My jsme provedli první výzkum hlučnosti v Evropě, bylo to v prosinci zveřejněno a to se studuje poměrně obtížně. Jsou velice skoupá data a jejich kvalita je velmi kolísavá, ale víme, že v městských oblastech hluk a e, a doprava e, spolu úzce souvisí a zase tady se dají činit velice jasná rozhodnutí. Pokud jde o silniční technologie, ať nebo e, o měřiče hluku, a to všechno se týká něčeho, o čem jste už hovořili, a to je územní plánování. Celá řada poptávky po dopravě začíná u územního plánování, u územního rozmístění společenských aktivit. A tady je opravdu hodně práce, které, která se dá vykonat. Dále letecká doprava. O té hovořilo hodně z vás. Je jasné, že to je mezinárodní, ne globální problém a víte všichni velice dobře, nejspíš lépe než já, že je to eh, problém obtížný, Těžko se o něm diskutuje, eh, pokud jde o transatlantické eh, hledisko, ale eh, také tu máme země BRICS, tedy s nízkými a středními příjmy, rostoucí země, ale očekávání jsou taková, že v nejbližších desetiletích, pokud se v letecké dopravě nic nezmění, tak letecká oprava obrovsky vzroste, tři a půlkrát až čtyřikrát čehož plyne, že pokud něco neuděláme s dopadem letectví na klimatické změny a celou řadu dalších problémů životního prostředí, bude potom dost těžké dosáhnout cílů, které si Evropa a celý svět vytyčili v oblasti skleníkových plynů. Totež platí pro lodní dopravu. Tady eh, máme co dočinění s poměrně starými technologiemi, eh, dáli se to tak říct, eh, které byly zefektivněny v průběhu let, ale průlom patrně přinesou nové technologie. Některé inovativní společnosti v Evropě v oblasti lodního, lodní dopravy experimentují s novými technologiemi motorů, velkých plavidel, takže tady se dá, dají očekávat určité výsledky. teď budu možná trošku nepříjemný při reakci na ten poslední příspěvek. A sice někteří z vás hovoří o tom, že je téměř axiomem, že poptávka po dopravě bude stoupat. Já si myslím, že by nebylo příliš moudré podle našich analýz brát tu poptávku za samozřejmost a soustředit se pouze na nabídku, na různé dopravní prostředky e, a na infrastrukturu. Existují poměrně přesvědčivé studie, které dokládají, jak například e, prosté spotřebitelské zboží se přesouvá mezi zeměmi v rámci jednotlivých zemí globálně a tak dále. A když e, prostudujete externality, dopady e, této mobility, tak ty jsou enormní. A když si představíme globální výrobní řetězce a evropské výrobní řetězce, tak i tady cena je signálem toho, jak vlastně generujeme mobilitu. A můžete říct, ano, ale to je důležitá část ekonomiky. Tak proč chcete jak si zrušit tuto část ekonomiky? Ne, tak to není. Existují neméně přesvědčivé studie, které dokládají, že jsou jiné způsoby, jak organizovat systémy mobility, které by také generovaly zaměstnanost které by vytvářely méně externalit a méně nákladů pro systémy zdravotní péče a pro další systémy. Takže eh, ta čistá bilance pro ekonomiku by byla vlastně pozitivní a přitom by vznikala kvalitní pracovní místa s vysokou společenskou hodnotou. Takže si myslíme, že stojí za to pouvažovat hlouběji i nad poptávkou při eh, hledání způsobu, jak naplnit ty dlouhodobé cíle. Tím bych chtěl skončit. Já vím, že jsem celou řadu detailnějších otázek opominul, a pokud jde o eh, emise z nákladních vozů, tak já řeknu velice jasně, že my tady nejsme od politiky, my pouze hodnotíme politiku a e, víme, že tady chybějí cíle. A e, my se zabýváme tedy nejenom dopravou a životním prostředím, ale celkově politiky mývají e, pozitivní účinek, pokud mají cíle, pokud mají ambice a pokud jsou dobře formulované a dobře implementované. Takže mít cíle, to je základ každé politiky, která by měla vyústit v nějaký jasný efekt. A k tomu bych dodal, je velice důležité v současném politickém klimatu, že ty efekty se dostavují na třech úrovních většinou. Jednak eh, v oblasti dopadu na životní prostředí, dále v oblasti dopadu na zdraví a za třetí v oblasti inovace, oblasti inovace konkurenceschopnosti a tak dále. Právě sektor ekoinovací v Evropě od roku 2008, tedy od krize, vzrostl z 2,8 na 3,4 miliony pracovních míst a eh, od roku 2008 tedy je více pracovníků v tomto sektoru než kdy dříve. Je to e, exportní trh a e, ty e, přínosy jsou tady právě na těch třech úrovních, o kterých jsem hovořil. Děkuji vám. Pane Brojningsu, já vám srdečně děkuji za skvělou prezentaci, která nám dala další argumenty pro e, naši politickou debatu. Samozřejmě vy nejste politický aktérem, ale komise také byla přítomna, která rozhoduje o správném umístění financí. Takže my dobře víme, jak můžeme splnit naše cíle. Já vám děkuji za vaši návštěvu a nadále zůstaneme v kontaktu kontaktu. Ještě jedna otázka. Já jsem slyšel, že pan Brojnings chtěl říci ještě něco k nákladní eh, dopravě, ale vy jste mu to neumožnil příště bychom mohli si udělat delší dobu na jeho prezentaci. Ano, já to také udělám a jsem rád, že vy to navrhujete. Já jsem si to také říkal, takže nyní je to schváleno. Příště, až přijedete, tak budeme mít k dispozici dvě hodiny. A on chce chce ještě něco odpovědět. If you have any... Jsem chtěla jenom říct, že pokud eh, máte nějaké konkrétní nebo podrobnější dopady k naší e, zprávě o dopravě a životním prostředí, prosím, spojte se s námi a my vám v pravý čas poskytneme informace na základě našich expertních znalostí. Takže prosím, obraťte se na nás, pokud chcete znát další podrobnosti. Also wir kommen dann zu unserem nächsten Tag. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a budeme se zabývat kontrolou prováděcích pravomocí svěřených komisí v oblasti bezpečnosti letectví. A tady vítá mezi námi pana Onidyho z generálního ředitelství MOVE. Prosím, máte slovo, pane Omohidy. A tady bych chtěl ty tři řečníky, kteří se neustále šeptají předu, oslovit. A nyní jsou na vině zase ostatní. Máš úplnou pravdu. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Good, uh... Já vám, pane předsedo, děkuji a dobré odpoledne všem. Zajisté bezpečnost je nepochybně velice důležitou věcí. Děkuji za tuto příležitost a e, v zásadě je to tady poněkud nová oblast činnosti Evropské unie. Nová kompetence, která vznikla v souvislosti s událostmi 11. září, ale také se tady objevily nové kompetence, které vycházejí eh, z poněkud velmi lehkého regulatorního rámce, protože vlastně se bavíme o jednom nařízení. A proto jsme tady zde, protože se jedná o nařízení, které se pravidelně aktualizuje a doplňuje řadou prováděcích aktů, kde potom parlament sehrává důležitou úlohy. Jenom dvě poznámky, nedáš, dám slovo Carlosu Messnerovi, který eh, vám který tady provede s krátkou prezentaci, abychom si to zasadili do kontextu. Myslím, že to nařízení se docela osvědčilo jako flexibilní, že se přizpůsobuje měnícím se podmínkám. A víme také, že v této oblasti se podmínky, tedy ten kontext, velice rychle mění. Myslím si, že jsme také ukázali, že na základě tohoto rámce se nám podařilo nejenom zajistit bezpečnost eh, leteckých cestujících, ale eh, že jsme to udělali i za rozumné náklady, což byl pochopitelně mimořádně důležitý aspekt, na který se nás pravidelně upozorňovali. Na této cestě parlament eh, během toho eh, vypracovávání nových pravidel byl velice užitečný ve třech hlavních směrech. Za prvé, že vždycky v eh, velice nás upozorňoval na nutnost proporcionality přijímaných opatření, aby se zajistilo, že ta přijímaná opatření jsou naprosto nezbytná a uměrná potenciální eh, pro analyzované hrozbě. A dále poukazoval parlament vždycky na eh, technologické nové eh, rysy, abychom co nejvíce vytěžili z nových technologií, abychom zjednodušili opatření a snížili jejich náklady. A nakonec, že jsme v situaci, kdy máme pravidla a předpisy, která jsou dostatečně jednoduchá, abychom je za prvé dokázali vysvětlit cestujícím a za druhé, aby je také bezpečnostní pracovníci, ale samozřejmě i národní orgány dokázali patřičně provádět. A nakonec, mezinárodní kontext je samozřejmě nesmírně důležitý, nejen se jenom o letectví, ale o bezpečnost, čili to je samo o sobě eh, bez mezinárodní činnost a je je to jedna z těch činností, kde spolupráce a integrace s mezinárodními partnery, zejména se Spojenými státy, nejenom v dopravě je velice významná. No, myslím, že někteří z vás navštívili minulý týden Washington. Část programu byla zaměřená na bezpečnost. Tak jste se mohli sami přesvědčit, jak velký je stupeň integrace, pokud je o spolupráci, ale i vzájemné uznávání předpisů, které platí na obou stranách Atlantiku. A to se týká nejenom Spojených států, ale týká se to také uh, mnoha významných partnerů, jako je Kanada, Austrálie a dalších, ale části víc, stále více se to týká i, řady dalších států na světě, které v podstatě potřebují naši pomoc, aby si mohli vybudovat lepší bezpečnostní pravidly. Týká se to nejenom cestujících, ale i nákladů, protože to je ten poklad, ten klenot tady, protože integrace je dokonce významnější na straně nákladů, protože máme plné uznání bez, nebezpečnostních eh, předpisů týkajících se kargo. A teď Carlos vám ukáže, jaký rámec pro to vše už dnes existuje. Děkuji, mnohokrát děkuji a dobré odpoledne všem. Já bych chtěl eh, přednést prezentaci, pokud se mi to podaří. Ano. A eh, pokusím se eh, ponechat čas na dotazy a projdu různé nástroje a metodologie, které v oblasti letecké bezpečnosti používáme. Co Samozřejmě v první řadě se musíme zeptat, jaké cíle si klademe. Hlavním účelem je ochránit civilní letectví před akty nezákonných zásahů. To je hlavní vodítko, hlavní právní základ, z něhož vycházíme. A samozřejmě, že mají členské státy své povinnosti v souvislosti s ICAO, je to zejména příloha 17 o bezpečnosti a cílem je vytvořit společná pravidla, která by uplatňovaly všechny členské státy takovým způsobem, aby se to dalo také monitorovat prostřednictvím eh, spojeného úsilí eh, národních úřadů členských států a komise. Důležité je, aby standardy Ehm, evropské nařízení byly nad ICAO, což jsou. A vlastně jsou tam přísnější pravidla, lepší aplikace, ale předpokládá se také koordinační snaha což je jeden z uhelných kamenů našeho systému. Důležité také je, aby se eh, sledovalo dodržování evropského nařízení a znamená to, že pokud to se dodržuje, tak se vysoce dodržují standardy ICAO. Základní struktura našeho systému, <clears throat> pokud to bude fungovat, vychází eh, z rámcová nařízení, nařízení 300 z roku 2008, to je základní nařízení parlamentu a rady. A další podrobnosti jsou v dodatkových a prováděcích aktech. Konkrétně, zejména i když tedy e, většina těchto předpisů e, je veřejná, minimálně část je zapracována do rozhodnutí, na kterou jsou uvalena určitá omezení, čili pak e, Eh, k tomu platí pravidla, že v tom je přístupné těm, kteří to potřebují vědět a řídí se to ehm, evropskými pravidly o vědomosti přístupu k důvěrným dokumentům. Tady máme obsah rámcového nařízení, jak víte. Tady jsou základní principy systému, rozsah, eh, základní standardy, společné základny, které, standardy, které platí v Evropské unii, jaké potřebujeme k tomu nástroje na národní úrovni ze strany operátorů a pak důležitým prvkem jsou přirozeně inspekce, ale také možnost uznávání bezpečnostních standardů v nečlenských státech Evropské unie. A to je také eh, důležitý prvek tohoto systému. Máme totiž společná pravidla, která platí mezi 28 členskými státy a tím můžeme vlastně zajistit takovou ehm, bezpečnostní oblast na jednom místě, což je velice důležité, protože to věci velmi usnadňuje a umožňuje to dosahovat ekonomických úspor. Proč? protože je, pak se provádí vlastně jenom jedna kontrola na prvním letiště a pokud přestupujete v rámci této oblasti na jiném letišti, pak už se nedělá další eh, screeningová kontrola, což zase nesmírně věci usnadňuje a eh, šetří prostředky. Ta pravidla jsou dále rozpracována v doplňkových aktech. Prvním je nařízení 272 z roku 2009. To je podrobnější, pokud jde o další eh, prvky, které jsou sem zapracovány pro ilustraci. Například jsou tady metody screeningové, čili ty metody musí být stanoveny na této úrovni. Dále máme prováděcí akty a ta, ty se zabývají tím, jak se budou tyto metody uplatňovat. Abychom se na to podívali tak si synteticky. Základní rámcové nařízení a doplňkový akt eh, definuje, eh, proč se má něco dělat a eh, co a ten prováděcí akt řekne, jak se to patřičně má dělat. Eh, pak je eh, samozřejmě část nařízení, která se převádí do rozhodnutí právě proto, že se na to vztahují určitá omezení na základě toho, že k tomu mají přístup ti, kteří eh, mají možnost dostávat se k důvěrným dokumentům, anebo prostě, že to potřebují vědět. Jak je to celé postaveno? Máme vytvořený Eh, výbor pro mm, bezpečnost civilní dopravy a zejména se zaměřuje eh, na prováděcí akty, eh, které pozměnily nařízení 185 z roku 2010 a rozhodnutí 2010 z roku 707, eh, číslo 774. Tady jsou například takové věci jako aktualizace se, sen, sen, seznamu nákladů, které, při, se, které se dopravují do, do daného státu, Eh, pravidla pro zlepšení screeningu eh, kabinových zavazadel, aby se zase to všechno zjednodušovalo. A musíme samozřejmě zapojovat všechny zainteresované strany. Už nařízení 300 z roku 2008 eh, představ, z, z, z, ustavilo skupinu, poradní skupinu o, pro be, leteckou bezpečnost zainteresovaných stran a radí komisi. A vlastně veškerá organizace, jich se nějakým způsobem týká, Eh, letecká bezpečnost, mají právo žádat o to, aby byly jejími členy. Jsou to letiště, let, eh, letecké společnosti, eh, dopravci, provozovatelé kargo a pošty, čili je to celá řada různých subjektů, které mají na tomto procesu zájem a ti mají potom možnost se účastnit dalšího zpracování, dalšího vývoje této legislativy. Eh, SAGAS, tedy tato poradní skupina, je zřízena jako poradní orgán pro komisi, aby poskytovali expertní znalosti v otázkách letecké bezpečnosti. A konkrétně se snažíme dávat dohromady to, co dělá komise a to, co dělá SAGAS, tak, abychom opravdu věci řešili co nejefektivněji. Přiblíží, přihlížíme ke vstupům ze strany zainteresovaných subjektů, ale samozřejmě musíme zvažovat také priority nebo můžeme reagovat na návrhy, které se, teprve připrav, které se připravují a které se budou dále potom rozpracovávat ve výboru. Důležité je další, je také zdůraznit další věc že ten systém vychází eh, ze mm, principu bezpečnost založená na rizicích. Čili vlastně bezpečnostní cíle by měly odpovídat hrozbám, zaměřit se na to, co je pravděpodobné a nikoliv možné. A tento přístup je velice zásadní. Eh, eh, pro to, jakým způsobem se zvládají tato rizika. Pokud by ten systém byl založen na vyhýmání se rizikům, pak by pravděpodobně celý sektor vůbec přestal fungovat a přestala by doprava, protože by to bylo příliš jaksi nemotorné a nevedlo by to k žádoucím výsledkům. Proto jsme v posledních letech vypracovali <clears throat> velice jasnou metodologii eh, hodnot posuzování rizik na evropské úrovni. Je to proces, eh, kdy se provádí koordinace nejenom s jednotlivými útvary komise, ale i s národními eh, úřady, které mají co dělat se spravodajskými službami, nebo, nebo ta spravodajská část a tak dále. Dále to vede k analýze toho, jaké jsou skutečné hrozby, jak to s nimi v reálu vypadá. A to nám pak má dát nástroj k tomu, abychom byli schopni rozhodnout, jak máme co nejlépe jednat a jednat je třeba udržitelným způsobem. To je také důležité. Nesmíme přehnat e, tu reakci na omezené, časově omezené hrozby. To se dá řešit e, krátkodobými opatřeními, ale musíme ředit, řešit ta rizika, která eh, jsou důvěryhodná, pravděpodobná, strukturální a ty pak můžeme řešit způsobem, který je bude řešit udržitelně. My jsme nedávno provedli práci, zejména pokud jde o místa, kde jsou kontrolováni cestující na základě rizik, které představují improvizovaná eh, výbušná zařízení. <clears throat> Uvedl bych příklad výsledků studie tohoto posouzení, které se dělalo v souvislosti s těmito eh, místy, kde jsou kontrolováni cestující je třeba eh, dávat dohromady bezpečnost a zároveň, mysle, eh, zároveň snadnost provedení. Je, k tomu je třeba zkušenost a musí samozřejmě ten proces opravdu zajistit bezpečnost. Za tím účelem potřebujeme eh, relevantní a úměrné předpisy, aby bezpečnostní potřeby odpovídaly těm hrodbám, které jsou důvěryhodné, pravděpodobné. Tady máme nedávné příklady. Například eh, tekutiny, to byly hrozby, které vedly k tomu, že nakonec bylo zakázáno mít eh, kapaliny v ručních zavazadel. Teď je snaha eh, přece jenom tato omezení zmírnit a odstranit tím, že se budou používat nové screeningové technologie. Už jsme dosáhli značného pokroku a dnes už je vlastně možné pronést eh, nebo do, do, do kabiny eh, tekutiny nakoupené v, v duty free. A myslíme si, že se dostaneme do takové situace, kdy bude možné tento zákaz už vůbec odstranit tím, že budou nové screeningové metody tekutin. Pak jsou tady další možnosti, které se týkají nekovových předmětů, které představují hrozbu. To jsou ty improvizovaná výbušná zařízení. Od 1. března tohoto roku se budou realizovat určitá nová opatření, tam, kde se provádí screening, aby se zvýšila možnost eh, odhalit tuto hrozbu. Pak je tady další důležitá věc, na kterou je třeba poukázat totiž, že my nejednáme perspektivně, ne, nepředpisujeme, jaké metody je třeba používat, ale navrhujeme kombinaci různých metod a pak už je na letištích nebo příslušných úřadech, aby se rozhodli, co podle jejich soudu bude nejlépe fungovat. My se tedy snažíme e, zapracovat do toho systému co největší flexibilitu pro všechny zúčastněné strany, které mají ta pravidla, ty předpisy uplatňovat. Dalším příkladem provedené práce se týká nákladu V roce 2009, 10, eh, pardon, zásilka, eh, byla tady zásilka, možná si vzpomenete, tiskárny, která obsahovala výbušněny. A Tudíž pak to vedlo k opatřením, aby se e, zajistila prevence této jasné hrozby. Od roku 2012 jsme potom pracovali na tom, aby v rámci Evropské unie a také pro lety, které přilétají do Evropské unie, aby tady byl takový systém, že by byl veškerý náklad buď podroben screeningu, anebo by bylo zcela jasné, že pochází z bezpečného zdroje. A to vedlo k systému ACC3, což znamená, že vlastně vždycky tam musí být označení členským státem u každého nákladu, který je přivezen letecky do členského státu Totiž eh, je tady označeno, že opravdu eh, byla veškerá bezpečnostní opatření podniknuta a že to bylo podrobeno nezávislé validaci. A to nás vedlo také ke konstruktivnímu dialogu s našimi protějšky po celém světě, protože je důležité, aby i mimo Evropskou unii se uplatňovala taková opatření, aby eh, jejich úroveň odpovídala našim vlastním standardům a vedlo to také k vypracování e, programu technické e, pomoci. To, na tom pracujeme nadále a týká se to celé, státu celé světa. Dále se chci konkrétně zaměřit na technologie. Já už jsem říkal, že e, legislativa umožňuje různé soupravy jaksi nástrojů a protože je třeba mít konkrétní řešení pro konkrétní hrozby. Představa je taková, že letiště bude uplatňovat taková technologická řešení, která e, budou odpovídat e, potřebám bezpečnosti, usnadnění i e, úspor. A příkladem zase je nedávné nařízení, které jsme přijali a vlastně tím povzbuzujeme zavádění nových inovativních projektů, pro, eh, projektů, například screening kabinových zavazadel. Eh, ACBS se to jmenuje eh, stručně. A vlastně to ulehčuje věci nebo bude možné například, aby cestující si nechali laptopy v zavazadle a budou moci na palubu e, si donést i tekutiny. Pak je tady další důležitý prvek a to je mezinárodní hledisko. Jak už jsem říkal, nařízení už představuje možnost e, uznávání standardů, které se uplatňují v jiných státech s logikou, že e, ta bezpečnost na jednom místě eh, se rozšíří i na jiné části světa, protože to představuje jak usnadnění bezpečnostního procesu, tak i úspory. A možností, hlavní možností je uznávání bezpečnostních opatření, týká se to i nákladů a už jsme to takhle zavedli, takovou to bezpečnost na jednom místě se Spojenými státy, velice to věci usnadňuje a nadále eh, vedeme dialog se Spojenými státy, abychom ještě více využívali eh, prospěchu, který tento systém nabízí jsme ochotni tyto zásady dále rozšiřovat, jak se týče vzájemného uznávání nákladů, tak i screeningu nebo inspekcí na jednom místě na další zemi. Doufáme, že to brzy domluvíme s Kanadou a s dalšími eh, státy, zejména v sousedství, pokud budeme mít záruky nebo tam, kde si víme, že jsou to státy, které se maximálně snaží své standardy uspůsobit evropským. Provádíme také koordinaci práce na budování kapacit s ICAO zejména pokud se jedná o pomoc třetím státům, tak aby ty zvyšovaly standardy a zajistila se hladká aplikace pravidel ACC, o kterých jsem hovořil předtím, co se vztahuje na náklad. A nakonec, jaké jsou eventuální další kroky? Eh, jenom některé nejdůležitější rysy. Nadále vypracováváme taková opatření, která by byla v souladu se eh, s principem hodnot, eh, opatření na základě rizik. To je ten uhelný kámen celého systému aby ta opatření byla co nejméně intruzivní a aby se zvyšovala efektivita. Pokud je o tekutiny, Tady se pořád snažíme o to, aby bylo možné odstranit stávající omezení, ale nesmíme, že nesmíme penalizovat mm, cestující. A určitě chceme, aby měli i nadále uspokojivé zážitky. Nechceme tedy otevřít jedny dveře a uzavřít druhé tím, že by potom zase vznikaly nějaké fronty na místech, na těch, mm, kde se provádí screening. Dále na tom pracujeme. Jak už jsem říkal, hlavní pro nás je zásada, že e, systém je založen na hodnocení rizik. Teď eh, máme ty eh, systémy eh, pro technologicky vyspělé systémy pro kontrolu kabinových zavazadel a komise také zpracovává leteckou strategii, která bude obsahovat také konkrétní prvky týkající se mimochodem právě tohoto tématu. Tím se dostávám ke konci své prezentace a děkuji vám za pozornost. Vielen Dank. Děkuji vám. A nyní opět Vin van der Kamp. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych dát slovo panu Žorži Pachovi ze skupiny EPP. Ale my máme tu výhodu, že vy a já jsme minulý týden navštívili USA a vedli jsme výměnu názorů s agenturou pro bezpečnost opravdu. Já jsem byl šokován počtem lidí, kteří tam pracují, je to 60 tisíc lidí. A tato návštěva mě vedla k následujícím otázkám. Lidé chtějí bezpečně cestovat, a jak eh, s tím naložíte vzhledem k analýze rizik. A nám také v USA říkali něco o globálním vstupním bodu a co uděláme také s dlouhými frontami v Evropě. Ismail? Eh, Já nemám dotaz, ale spíše bych chtěl poděkovat za prezentaci ze strany Evropské komise. Tato nová technologie je velice zajímavá, protože to vede k usnadnění cestování a nesmí být snížen bezpečnostní standard. Nemůžeme být tedy proti. Já bych chtěl požádat o tuto prezentaci o bližší informace o advanced package záležitost. Já se domnívám, že to je zajímavé také pro občany, protože pak uvidí, že Evropská unie dělá co si pro usnadnění jejich života. Danke sehr, Jackie Foster. Eh, Děkuji, Jackie Foster. Děkuji vám za tuto prezentaci. Jak už říkal kolega, tak my jsme byli minulý týden ve Spojených státech a setkali jsme se se zástupci celé řady agentur a Získali jsme velice mnoho e, aktuálních informací. Pro ty z vás, kdo to nevědí, já jsem bývala zpravodajkou pro společná pravidla na letištích a byl můj nápad, byl vlastně můj nápad zavést ty kontroly. E, komise se toho chytila a bylo to velice e, úspěšné, protože to byla tehdy úvaha, by byly úvahy velice proti tomu, aby se komise zapojovala do bezpečnostních kontrol na letištích. Já si ale myslím, že to dopadlo velice dobře ve spolupráci s národními leteckými úřady náklady a v konstruktivním duchu. Jak víte, tak jsme do toho zapojili eh, DOC 30 eh, nebo IKAK a všechny země eh, IKAK to přijali a myslím si, že to tady funguje velmi dobře. Ale Myslím si, že bychom si měli říci, že kromě toho, že odvádíte skvělou práci na naší bezpečnosti, tak já jsem se setkala s bezpečnostními experty ze CIA, nejspíše se znáte a v podstatě naše kontrarozvědky, naše vlády hrají vedle vás zásadní roli v tom, aby bezpečnost pasažérů byla zajištěna. Myslím si tedy, že se věci posouvají velice dobrým směrem. Je tu několik problémů. Vy jste se zmínil o tekutinách. A e, já musím říci, po té diskuzi z minulého týdne, já jsem si vždycky říkala, dobře, tak zaveďme technologii, uvidíme, jestli to bude fungovat. Ale e, já já zkrátka nechci kvůli tomu trávit dvě hodiny ve frontě, protože si chci sebou vzít nějaké pití. Já si myslím, že to není eh, ta správná cesta. Eh, Američané mají určité eh, předpisy pro transitování a tak dále, ale všichni chápou, jaká situace je, pokud jde o těch 100 ml, ale pokud bychom konkrétněji uvažovali o výsledcích a dopadech, tak zjistíme, že je poměrně předčasné dospívat k nějaké pozici, protože to to nebude eh, fungovat. Já ale tedy, tedy jsem pesimista. A pokud jde eh, o tu bezpečnost na jediném místě, to One Stop Security, tak eh, to nebylo ale cílem toho projektu. Může to fungovat mezi některými zeměmi, ale v podstatě bylo by potřeba to odmítnout. I v rámci Evropy, pokud nejste v Schengenu, tak zkrátka procházíte bezpečnostní kontrolou opakovaně. A my jsme s tím smíření, žijeme s tím a doufáme, že se to zlepší. Celkově za to se situace tady posunula, ale ještě bych chtěla říct poslední věc. Já jsem poměrně tvrdá v oblasti bezpečnosti, ale je potřeba být realisté. Nemůžeme pokračovat dál tak, jak je to teď. Eh, minulý týden jsme to řekli poměrně otevřeně. Musíme začít myslet nekonvenčně. nekonvenčně. Vědci neustále přicházejí s novými technologiemi a tak dále. Ale zkušenosti leteckých pasažérů jsou odpudivé, ani jak se to nelepší. Teroristé jsou čím dál rafinovanější a my proto musíme hledat nové způsoby. Důležité je tedy to, aby to byl přístup založený na riziku, což znamená, že 99,999% nemá v úmyslu někomu ublížit. A z toho je potřeba vycházet. Jak tedy postupovat? Já musím říci, že že ty předběžné kontroly, které fungují velice dobře, alespoň ve Spojených státech, to je cesta, kterou budeme muset jít. Členské státy o tom budou muset začít přemýšlet. Já neříkám, že to musíme mít celoevropsky rovnou, protože to je masivní záležitost. Je možné to provést po jednotlivých zemích. Ale jestliže američané, kteří jsou velice tvrdí v oblasti bezpečnosti, eh, si myslí, že toto je cesta vpřed a lidé jsou ochotní na to přistoupit, je to, je to, je to dobrovolné dobrovolné. Když já vám dám více informací a znamená to, že projdu kontrolou rychleji, tak v pořádku. A já nejsem žádný příznivec toho, aby vláda o mě všechno věděla, ale e, myslím si, že pro cestující je to e, dobrý, e, je to, je to, je to dobrý přístup. Nebo brzo budeme podstupovat i tělesné prohlídky. Já jsem nedávno letěla z Bruselu do Manchesteru a chtěla bych říci, že pokud budete říkat našim lidem, našim sekretariátům a tak dále, aby zkoumali různé způsoby hodnocení rizika, tak by to šlo. My máme eh, my máme hrozbu IRA v, ve Spojeném království. A ne každý IR je terorista samozřejmě a nám se povedlo tuto hrozbu zvládnout. Samozřejmě ISIS je problém jiného řádu, ale je potřeba eh, si uvědomit, že, je, že tyto problémy jsou podobné. Každopádně vám děkuji za aktuální informace. Samozřejmě ještě proběhne eh, revize eh, podle toho, jak se k tomu postaví IATA, protože ta chce samozřejmě mít větší roli. Nicméně tedy děkuji, že jste sem přišel a za naši frakci jsme vás velice rádi viděli. Děkuji Karima Deli. Děkuji za tuto prezentaci, já mám několik otázek. Jak zajistit eh, ochranu eh, důvěrných osobních údajů? Hovoříme tady v podstatě o shromažďování osobních dat při bezpečnostních kontrolách. A platí to eh, jak pro osobní přepravu leteckou, tak pro nákladní leteckou přepravu. A za druhé, ta opatření a související investice jsou, nebo nesou v sobě nějakou záruku, že budou efektivní? A dále co e, kabinová zavazadla a jejich e, zkoumání a jejich skenování. Jak moc, je, pon, jak moc poplynou náklady e, z tohoto nového screeningu? Kolik budou muset letiště vynaložit navíc? Takový příklad. Jestliže dáte zavazadlo k odbavení, k check-inu, a najednou si všimnete, že pan Juncker má v tašce bombonieru a láhev koněku. Tak osobní údaje budou potom uchovány? Bude mít pan Juncker právo vědět, jak dlouho budou jeho data uchována? Protože takto zní otázka. Chtěli bychom pochopit, jak ten systém bude fungovat zkrátka. Děkuji. Jens Nilsson. Děkuji vám. E, já bych chtěl položit několik otázek. Samozřejmě nejprve děkuji za prezentaci, byla velice dobrá. Bylo by dobré mít ji taky e, elektronicky. Doufám, že se to bude dát nějak zařídit. E, já přesně nevím, jakou roli má mít komise a jakou roli úřady a na to se taky zeptám, ale teď bych se chtěl zeptat na strategii v oblasti bezpečnosti. Konkrétní příklad, který už tady na výboru zazněl, se týká vnitrostátních letů, které e, se provozují v e, severním Švédsku. Jsou to životně důležité letecké spoje, e, které jaksi zajišťují přepravu do velkých nemocnic v městech a tak dále. A t, e, část těchto e, spojů provozuje estonský podnik, ale švédský bezpečnostní úřad na to dohlíží. A po několika incidentech ten úřad konstatoval, že dotyčná letecká společnost by měla mít zákaz, že by neměla mít zákaz provozu. To je tedy, švé, švédské úřady rozhodly o zákazu, nicméně estonské úřady, které nic nevědí, jsou toho názoru, že oni by měli rozhodnout. A je jim úplně jedno, že švédské úřady nechtějí dovolit tomu této společnosti létat. A evropské instituce nedělají vůbec nic. Takže proč nemůže komise něco udělat s touto situací? Protože takhle to nejde, to je systémová chyba. Ten, kdo kontroluje a zjistí, že společnost by měla dostat zákaz, eh, tak že a ta aerolinka je nebezpečná a nemůže létat, tak jiný úřad říká, ale vy nic zakázat nemůžete. To je systémová chyba. Co s tím komise bude dělat? Máme aerolinku, která provozuje vnitrostátní lety ve Švédsku, lidé ji bojkotují a raději jedou 400 kilometrů, 500 kilometrů autobusem, protože se bojí s tou aerolinkou letat. I obce, i průmyslový sektor bojkotuje tuto aerolinku, ale nic se neděje. Děkuji vám. A nyní je konečně na řadě George Bach. Děkuji vám. Nemějte žádná velká očekávání. I já bych chtěl poděkovat za velice zajímavou prezentaci a mám dvě až tři otázky. A za prvé se to týká flexibility. Vy jste oprávněně hovořil o tom, že u bezpečnostních kontrol mm, mají v ruce flexibilitu tedy a pravomoc členské státy ale já, protože létám často, tak vím, že toto je určitou nejistotou pro cestující. E, jsou tady různé postupy na některých letištích a také se to různě dlouho trvá. E, to, co se loni smělo vozit, tak to už se dnes nesmí vozit a to pro mě není žádná výhoda. A mě by zajímalo, jak vy na to nahlížíte, kde jsou výhody této takzvané flexibility. A potom tady máme ještě druhý bod a to jsou posádky, zaměstnanci. To znamená tedy také další vzdělávání jak pozemního personálu, tak i leteckého personálu. Spadá toto také do flexibility? Mají tady také působnost, členské státy mohou si to organizovat, jak chtějí a potom Třetí otázka týkající se aktérů, neboť my jako poslanci se často zabýváme studiemi a analýzami. E, průmysl často předkládá různé návrhy, do jaké míry je můžeme brát vážně tak aby ten screening a všechno bylo účinnější. Jak se máme dívat na tento vývoj? Nevystavují se nyní e, letiště tomu nebezpečí, že když dnes investují do určité techniky, že tato technika a technologie nebudou za 6 měsíců zastaralé, jak funguje spolupráce s průmyslem. A já jsem také chtěl hovořit jako poslední. Mě samozřejmě za jí mají tekutiny my jsme tady často o tom ve výboru diskutovali a nikdo nedokázal říci, v čem spočívá bezpečnostní efekt. My jsme požádali také o odstranění, ale to bylo zamítnuto. A pro mě to bylo spíše, byly to dotace duty free shopu na letištích a také parfumérství. Neboť určitou část tekutin si můžete vzít sebou. Na to jsem se ptal také eh, v USA, když jsem řekl, že když se dají tři teroristé dohromady a rozdělí si to množství, tak stejně potom tři mají to příslušné množství k dispozici. A když pro teroristický útok potřebují určité eh, smíchání, určitý mix, a vemu si tedy v duty free shopu vodu a vemu si prášek sebou, tak potom dokážu spíchat tento jedovatý koktejl. A už jste to někdy vyzkoušeli. Když by to takto vyzkoušeli novináři, eh, tak bychom byli všichni velice překvapeni. Ale ne, budeme počase říkat, že tato opatření byla zbytečná, nebo řekne se, že v té době jsme museli určité věci předstírat, jinak bychom vypadali špatně. U nás, nás byli jsme neustále utěšováni, že e, se také rozpozná nebezpečí tekutiny v lahvi, ale já si myslím, že toto už nezažijeme a nemůže dojít jednou k situaci, že vlastně tyto prověrky tekutin byly chybou, kontroly tekutin byly chybou a že je bude nutno se tomu v budoucnosti vyhnout. A prosím, nyní máte slovo, pane Onidy. Američané mi také řekli, že prý to by mohlo fungovat. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji vám za tuto dobrou rozpravu. My nemáme 60 tisíc zaměstnanců jako v USA a také evropský systém spočívá na systému eh, subsidiarity. My také se spoleháme na orgány v jednotlivých členských státech. A my také vycházíme z toho, že pravidla a předpisy budou aplikovány ve všech členských státech a jenom tedy je jedna výjimka, to je Spojené království, ale myšlenka byla, že musíme zaručit tu zásadu a to je společný e, trh. Dovedete si představit, jak by fungoval společný trh, kdybychom neměli jedno vstupní místo, které by bylo vzájemně uznáváno ve všech členských státech pak by byl na letištích totální chaos a vedlo by to k obrovským nákladům. Toto je důvod, proč si myslím, že celkový systém je založen nejenom na o, tom, že orgány v členských státech se nejvíce starají o bezpečnostní opatření, ale tak také nejvíce nám poskytují také informací, neboť paní Foster měla pravdu. Je to opravdu díky národním orgánům, že můžeme sdílet informace a proto se také systém Eh, velice zlepšil a také ochota členských států sdílet informace se zlepšila a všechny členské státy chtějí také zlepšit celý systém. A na tomto zákonu základě můžeme říci, že se společně s národními orgány snažíme hledat nejlepší řešení, která budou uplatňována po celé EU. A pak je tady ještě jedna další myšlenka a to je to, že tady máme jádro inspektorů, kteří zabezpečují aplikaci opatření a předpisů a také jde o to, aby se na letištích v Evropě pracovalo dostatečně kvalitně. A zde samozřejmě spolupracujeme s národními orgány. Takže jsme nemuseli vytvořit armádu inspektorů v, e, v rámci EU, tak jako to máme například u nukleární energie. Zde jsme se poučili a zde vycházíme ze zdrojů členských států. A vy jste tady také hovořili o e, opatřeních, která by mohla usnadnit život cestujícím tak my se těmito myšlenkami chceme také v budoucí strategii pro letectví zabývat. Tato strategie již vám byla předložena a chceme také více se zabývat eh, a zdůrazňovat vzájemné uznávání. My zatím jsme nevyčerpali celkový potenciál, který je k dispozici a já se domnívám, že zkušenost experti z USA také ukázali, eh, jak kvalitní systém v Evropě máme. My jsme daleko vpřed a velice překračujeme minimální požadavky ICAO. A potom také předběžné prohlídky, kontroly a to je to je velice zajímavý koncept, který musíme vzít v potaz. Takže když bychom opravdu měli mít v budoucnosti předběžné kontroly, tak opravdu musíme spoléhat na vzájemné uznávání. A například, jestliže budou v USA předběžné kontroly, potom se také eh, eh, vzroste eh, vzájemné uznávání a to by byla možná nejlepší kvalitativní zlepšení pro cestující za dlouhou dobu. A to je také věc, kterou Evropa by chtěla šířit ještě do dalších zemí. Za druhé, technologie. Mnozí z vás o tom hovořili. Technologie máme k dispozici, ale také ji musíme zlepšit. Musíme také zlepšit kvalitu, kvalitu kontrol a také doufám, že zlepšíme tímto zkušenosti eh, cestujících, především v oblasti tekutin. Pane předsedo, já mohu potvrdit, že to nebyl hloupý nápad eh, udělat něco s tekutinami, to vůbec ne. A jestliže nadále máme zákus, eh, zákaz eh, nošení tekutin, tak to má svůj důvod. My máme, zřejmě jsme udělali jednu chybu a to je to, že jsme slíbili datum. A to nebyl dobrý nápad. Já si myslím, že musíme být objektivní, musíme se podívat na stupeň rozvoje technologie, musíme se podívat také na e, stupeň rizika a potom stanovit datum. Já musím říci, že u tekutin. My chceme zákaz zrušit, ale potřebujeme na to ty příslušné podmínky. A první podmínka je, že budeme mít k dispozici technologie na letišti, která toto umožní. Jak řekla paní Foster, prvním krokem bude pravděpodobně Eh, eh, dát cestující možnost volby. A pak teprve se rozhodnout, zdali eh, tuto volbu dáme všem cestujícím. A zde opravdu jsou eh, tady také závazky eh, ze strany USA, Kanady a Austrálie, že oni také v této oblasti budou pracovat a dále postupovat, i když jsou eh, zde určitým způsobem skeptičtí. A potom role EASY. My jsme právě začali pracovat na studii, která možná povede k příslušným závěrům Eh, k tomu, jakým způsobem by EASA mohla také přispět ke zlepšení situace. Ale toto je také velice důležitá práce. Já si myslím, že EASA by nám mohla pomoci zlepšit celkový systém, který máme a závěrem také screening, monitorování zavazadel. Myslím si, že monitorování podaných zavazadel a také eh, zavazadel, které jdou na palubu, se dělá různým způsobem a eh, například eh, jestliže někdo bude mít v zavazadle lahev koněku, tak tak tyto údaje se v žádném případě nikde uchovávat nebudou, ale celkový screening zavazadel, to je dobrý systém, máme dobrou technologii na všech letisích, kabinová zavazadla, to je, ta, tento monitoring zavazadel se také zlepšuje a v, v září je Eh, lhůta pro detekování výbušnin a také se budou na výbušniny monitorovat kabinová zavazadla a budou, bude se zde uplatňovat nová technologie. A Potom tady byla otázka týkající se estonské letecké společnosti eh, ve vztahu k bezpečnosti. My máme u bezpečnosti možnost jednat, jestliže letecká společnost nedodržuje bezpečnostní standardy. E, z příslušné možnosti jednat má EASA a také další orgány. My, já toto sdělím Eh, příslušným činitelům eh, a já si myslím a vím také, že když eh, některá letecká společnost nesplňuje veškeré požadavky, pak musí přestat létat. A takže děkuji vám, pane Onidy, já vám děkuji za pozornost, trošku jsme přetáhli čas, ale mám tady ještě poslední pokyn. Ve 12.30 tady začíná workshop z, kom, z eh, DG Move týkající se Junkrova plánu a především poslan, eh, asistenty poslanců vítáme, ale poslanci se také mohou zúčastnit. A dnes odpoledne budeme pokračovat v 15 hodin děkuji všem tlumočníkům, především tlumočníkům z portugalské kabiny, které dobře znám.